Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že můžeme začít. Eh, probíhá kolovaly takové zprávy, že budeme hlasovat eh, dříve, takže já vás trošku uklidním. Dostali jste e-mail o tom, kdy, jak to bude s hlasováním. Hlasovat se bude až v 9.30. Určitě dříve to nebude. Eh, byl rozeslán e-mail, ale možná jste ho nedostali, nebo možná se k tomu nedostali. Takže určitě nebude teď v 9 hodin žádné časné hlasování. Nemusíte si s tím dělat starosti. Takže nejprve návrh pořadu jednání, pokud nejsou žádné námitky, je tento návrh považován za schválený. Žádná oznámení předsedy nemám. Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z jednání z následujících schůzí 18. října, 19. listopadu, 24. ledna, 4. února, pokud nejsou žádné námitky tak eh, je, jsou tyto zápisy schváleny. Další bod, eh, program o eh, spravedlnosti, pan předseda Svoboda tady bohužel nebude dnes, takže já vás o tom stručně informuji sám. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem kolegům, kteří jsou přítomni mm, a vš, také děkuji všem poslancům a všem, všemu dalšímu personálu, kteří pracovali usilovně, aby tento program Eh, byl úspěšný. Asi víte, že proviz, provizní, nebo pardon, prozatímní dohody bylo dosaženo eh, o politickém, po politickém trialogu, který se konal 5. března. Bylo to podle eh, pravidla jednacího řádu 55, takže o tom měl hovořit pan Svoboda, ale tedy není zde, takže já vás informuji. Po dalších diskusích na technické úrovni o dalších krocích o tomto programu Eh, nás tedy dnes čeká společná schůze výboru Jury a Libe. Máme zde, měli zde být dva spoluspravodajové, kteří nás měli informovat, ale vypadá to tedy, že nakonec to nebude nic, eh, že, ten, eh, že ta situace není nějak problematická, takže Joe Weidenholzer a Heidi Hautala nás informují. Joe Weidenholzer a Heidi Hautala nás informují podrobněji, kdo chce pohovořit jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo, já mohu být stručný. Můžeme říci, že se nám daří, že to bylo úspěšné, podařilo se nám dosáhnout významných změn. Jednání s radou byla velice rychlá, podařilo se nám dosáhnout částečné schody Eh, také se nám podařilo tento program <clears throat> trošku skoordinovat s programem práva a hodnoty. A my jsme vlastně nevěděli úplně, jakou pozici má rada, co ta jejich pozice znamená. Myslím si, že je důležité, aby to bylo vyjasněno co nejdříve, protože by nebylo vhodné, kdyby celá ta věc nakonec eh, padla dostracena kvůli těmto, kvůli této nejistotě. A nevím, zda kolegyně Heidi Hautala pohovoří o podrobnostech. Zároveň teď probíhá konference předsedů. Možná, že po jejich schůzi budeme znát jasnější pozice, ale je důležité tady nejprve vidět, jak, jak proběhnou ty diskuse. Děkuji, Josefe. A ještě požádáme Heidi. Chci jenom něco ujasnit. Ta, asi by zde neměly být žádné problémy. Já jsem říkal, že zde nejsou problémy, které se týkají předkládání pozměňovacích eh, návrhů pro eh, dub, druhou dubnovou plenárku. Ano, jak říkal Josef, tak eh, oba spoluspravodajové a celý vyjednavací tým je spokojen s výsledkem, ale máme trošku problémy s těmi, s těmi otázkami víceletého finančního rámce a zde se parlament a rada nes, neschodnou. 19. března byla tedy ta pozice, 28. dostali to ten dopis, 20. března jsme ho obdrželi a říká se, jsme přesvědčeni, že je Eh, jistota ohledně budoucích programů by pomohla všem zúčastněným stranám připravovat se, aby tedy také byly dobře využity investiční programy Evropské unie už od začátku nového období víceletého finančního rámce. Rada očekává, že očekává, že vyjednávání s novým parlamentem eh, budou zahájena co nejdříve, aby bylo možné vyjít už ze všech dosažených úspěchů a dosáhnout eh, zakončení a také je tam tedy, že e, ta jednání budou probíhat e, aniž jsou dotčena e, paralelně probíhající vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2021 a 2027. To znamená, musíme si být absolutně jisti, že nedojde k tomu, že rada roztrhá na cimpr campr tu prozatímní dohodu, kterou máme. A je opravdu docela dobré, že zrovna teď eh, na konferenci předsedů se také o tom hovoří. Hovoří se o celkové reakci na, tu, na tento dopis rady. Myslíme si, že by tedy nebylo dobré, abychom teď přistoupili k hlasování, ale myslím si, že ještě stále bude prostor na hlasování ve výborech a také na plenárce. Bohužel nevíme, jaké nakonec bude rozhodnutí nebo doporučení konference předsedů ohledně tohoto dilematu. Takže tak to vypadá situace. Judith k tomu nic nechce dodat? Dobře. Já vám chci poděkovat za vaši práci. To je první věc. Za druhé bych vám chtěl poděkovat o aktuálních informacích o dopisu rady. To je určitě věc, které budeme věnovat pozornost ale nějak nám to nebrání v tom, abychom pokračovali podle dohodnutého harmonogramu až k té druhé dubnové plenárce, ale samozřejmě budeme také um, pečlivě sledovat, jaký bude výsledek konference předsedů. Děkuji oběma spoluspravodajům za tyto informace a také děkuji i všem dalším, kteří se na tom podíleli a celkově naším plánem je odhlasovat eh, tuto věc na druhé dubnové plenárním schromáždění. Teď se dostáváme k bodu 2. Ještě jsem chtěla říct, že teď vlastně skončilo společné jednání výboru Libe a výboru Jury. Pan Svoboda nemohl být bohužel přítomen, co by předseda výboru pro právní záležitosti, protože měl jiné povinnosti a omlouvá se. Takže teď zahajujeme hlavní jednání našeho výboru pro občanské svobody a nejprve mi dovolte informovat vás o změnách v, pro, v pořadu jednání. Za prvé, bod 8. Hlasování o návrhu zprávy, který se týká šíření teroristického obsahu na internetu. Toto hlasování je odloženo na schůzi Libe 1. a 2. dubna. Bod 10. Hlasování o prozatímní dohodě, která vychází z institucionálních jednání o um, vypracování seznamu třetích zemí, jejichž eh, státní příslušníci musí mít výzum, tak to bylo také eh, odloženo. Nyní bod 9 a hlasování o návrhu usnesení Eh, komunikace, eh, se sdělení Komise Evropa, která chrání, to bude v 9.30, nyní bod 15, prezentace o víceletém finančním rámci bude v 9.35 místo v 11.50 a Bod 18 až 20 prezentace návrhu zprávy o uzavření dohod mezi EU a Srbskem, Černou horou a Bosnou a Hercegovinou o e, akcích, které se týkají Evropské pohraniční stráže, toto bylo. Toto je rovněž odloženo a bod 17 informace o tom, jak to vypadá s Evropskou e, pohraniční a pobřežní stráží se bude konat v 15.15 .15 na místo ve 14.45. Pokud nejsou žádné námitky, je tento pořad jednání považován za schválený. Nyní ještě jazykový profil. Máme tlumočení do všech jazyků, kromě danštiny, chorvatštiny, maltštiny a galštiny. Nyní schválova, schválení doporučení koordinátorů. Takže za prvé nominace zpravodajů. Jmenovali jsme paní Robertu Mecolu za EPP, Eh, Robertu vidím, je zde ale velký jednací sál. <clears throat> Takže Roberto, vítáme tě. Roberta byla jmenována zpravodajkou v těchto věcech. Za prvé dohoda mezi EU a Lichtensteinském o celé řadě věcí, které se týkají spolupráce zejména v eh, boji s terorismem a přeshraniční trestní činností. Další eh, téma je dohoda mezi Evropskou unii a Švýcarskem, Švýcarskou konfederací, také ohledně boje s terorismem. Náš výbor nyní by měl schválit tato doporučení a tímto je schvaluje. Dále, akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Poprosím vás o trpělivost. Přečtu pár informací, které se týkají těchto aktů. Takže 12. března získal parlament eh, několik aktů, které se eh, týkají pravidla 12. září. Jsou to čtyři akty takže jednak eh, rozhodnutí, kterým se stanoví standardní formuláře, které se týkají cestovních eh, povolení, je to podle článku 38.3 nařízení EU 2018-1240. Dále návrh prováděcího rozhodnutí komise, kterým se stanoví podmínky o formátu osobních údajů, která se mají vkládat do všech žádostí. Týká se to parametrů a ověřování, aby byla zajištěna úplnost žádostí a koherence údajů údajů. Další e, návrh prováděcího rozhodnutí komise o systému ETIAS. Je to podle článku 73 e, odstavec 3 písmeno B nařízení 2008-1240 a nakonec ještě e, prováděcí rozho- návrh prováděcího rozhodnutí komise o specifikacích pro technická řešení, jak propojit centrální přístupové body systému ETIAS a tak dále. Pak je zde e, ještě Jedná se tedy o přístup do ETIASu pro e, vymáhání práva. Také je zde ještě dopis Eh, tedy pardon, byl zde eh, rovněž ještě věstník z 15. března 2019. Toto všechno tam bylo. Pokud má někdo nějaké námitky, tak prosím informujte sekretariát Libe do 26. března. 12. března také jsme dostali návrhy prováděcích rozhodnutí, je to tedy podobná povaha 2017 lomeno 2226, je to tedy nařízení 2017 2226, kterým se stanoví systém eh, vstupu a výstupu. Všichni členové byli informováni o tomto aktu prostřednictvím věstníků Libe z 15. března 2019. Jsou tam také lhuty pro možné předložení námetky. A pak je zde ještě pokud by někdo chtěl mm, vznést námitku, prosím informujte sekretariát Libe do 26. března 2019 dopoledne. A ještě chci zopakovat, že dnes budeme hlasovat v 9.30, budeme hlasovat elektronicky, prosím, připravte si elektronické karty. A ještě chci říci, že musíme schválit zápisy z jednání z těchto schůzí. 7. ledna, 19. 20. listopadu, 5. listopadu, 28. června 2018, 25. 26. Eh, dubna, 12. dubna, 9. dubna, 19. až 20. února, 20. února, 24. až 25. ledna 2018. Pokud nejsou žádné námitky, všechny tyto zápisy jsou schváleny. Děkuji a teď se dostáváme k bodu 5, 6 a 7, ale zpravodaje pana Ignácia Korá nevidím. Chci se ještě zeptat, zda funguje tlumočení do všech jazyků? Ano. Takže zpravodaj pan Korao není přítomán. A proto vzhledem k tomu, že v 9.30 máme začít hlasovat, navrhuji, abychom si dali maličkou přestávku, zajděte si na kávu, odpočiňte si, já bych klidně začal hlasovat hned, ale vidím, že ještě ne všichni úplně jsou přítomni. Navíc to hlasování ani nebude dlouhé. Sorry for the delay, colleagues. If Mr. Corrow does appear, I'll take his point. It's going to be quite a quick one. But... Tak eh, nyní si tedy uděláme krátkou přestávku do 9.30 a budeme hlasovat eh, v 9.30. A někteří kolegové musí odejít dnes dopoledne.

So, dear colleagues, we, um... Vážení kolegové, budeme hlasovat. Začneme s bodem zavedení programu práva a hodnoty. Bylo tomu věnováno opravdu hodně práce a chtěl bych zeptat se Bodila Valera, zali se chce vyjadřit, teda Bodil Valery. Ano, my jsme tuto práci dokončili, byla to práce velmi plodná a nemáme problém s tím, že by se dnes hlasovalo, dnes na výboru. Dostali jsme dopis od rady, kde jsme je požádali, aby napsali dopis, kde by potvrdili, že souhlasí eh, se vším, na čem jsme se navzájem dohodli. Ten dopis máme. Eh, samozřejmě některé otázky jsou ještě nedořešené. Eh, to je v závorkách a s tím se budeme muset, tím se budeme se zabývat později. Děkuji, Bodil, budeme eh, hlasovat. Budeme hlasovat o textu, který byl částečně eh, dohodnut. Jedná se tedy o jediné hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasovali jste všichni? Prosím, Tomáši, posaďte se a hlasujte. A já ještě to ponechám na několik sekund otevřené, abyste mohli všichni hlasovat. Tak už jste všichni odhlasovali, končím hlasování. 31 pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Gratulujeme paní zpravodajce Bodil Valeru. A kolegové, další bod, buďte prosím trpěliví, abych přečetl úvod. Jedná se o návrh usnesení Libe a udělalo se to docela rychle, tak bych to chtěl vysvětlit. Návrh usnesení o sdělení Komise Evropa, která chrání, to je Eh, iniciativa, která spočívá v tom, že by se měly rozšířit eh, pravomoci Úřadu Evropského veřejného eh, žalobce pro boj proti přeshraniční teroristickou trestnou činnost. Jak víte, v současnosti se jedná o spolupráci 22 zúčastněných členských států a e, jedná se tedy o to, že tento úřad EPO bude mít e, na starosti e, trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie a takováto struktura by měla být už hotová koncem roku 2020 či začátkem roku 2021 a zde v tomto usnesení voláme po tom, že by se rozšířila pravomoc tohoto úřadu také na přeshraniční teroristické trestné činy. A takovéto rozšíření je možné v souladu souladu s článkem 86 smlouvy o fungování Evropské unie a v případě, že Evropská rada eh, přijme rozhodnutí v souladu s tím, že by se rozšířit tyto pravomoci, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Majte? A máš svou kartičku? Nemáš kartu? Takže můžeme zaznamenat tvůj hlas. Prosím, můžeš? Ano, vy už to ukazujete. Dobře, takže abychom věděli, jaký je váš hlas. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře, zaznamenávám, jak hlasuje Majte. A pozměňovací návrh 3, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. A nyní jmenovité hlasování, konečné hlasování, zahojí hlasování. Končím hlasování. E, přijato 40 hlasů 33 pro, 5 proti a zdrželi se dva a tímto končíme část, která byla věnována hlasování. Děkuji vám, kolegové. Uh, um, Vážení kolegové, začneme opět uh, s naším uh, pořadem jednání. Je po půl desáté, lidé odcházejí, ale prosím, odcházejte v klidu. Začnu s bodem 15. Je to víceletý finanční rámec a je to pouze představení situace, tak kdo si to chcete poslechnout, tak eh, zde zůstaňte a kdo chce odejít, tak prosím, tak učiňte. A nyní vám poskytnu aktuální informace o tom, jak to vypadá s víceletým finančním eh, eh, rámcem a jakožto předseda kontaktní skupiny eh, LIBE pro období 2021 až 2028, tak bych vám chtěl poskytnout informace o aktuální situaci, pokud je o rozdílné odvětvové programy, kde jsme jako LIBE kompetentní. A to se týká eh, Azylového a migračního fondu AMF, Fondu pro eh, vnitřní bezpečnost ISF, potom Fond pro zprávu hranic a výzv, Fond Perikles, Program pro práva a hodnoty státy a program pro spravedlnost. Jak víte, eh, konference předsedů eh, rozhodla, že všechny zprávy související s eh, VFR musí být ukončeny do konce tohoto mandátu a to prostřednictvím prvního čtení. Musíme si uvědomit, že s radou můžeme dosáhnout pouze částečné dohody. V těch případech, kde jednání probíhalo s radou, tak vyjednávací tým se rozhodl, zali se dospěje ke částečné dohodě, zali to bude zahrnuto do prvního čtení parlamentu. A e, jak e, víte, e, pokud jde o program Spravedlnost a práva a hodnoty, tento program, tak situace je taková, že my jsme schválili částečnou dohodu v případě těchto odvětových programů a to bylo dnes dopoledne. Eh, samozřejmě bych chtěl pogratulovat eh, všem za to, že se dosáhlo této, eh, těchto částečných dohod. A toto rozhodnutí také závisí na dopise od rady, kde se potvrzuje, že bylo dosaženo této částečné dohady a to jsme dostali. Máte kopii ve vašich dokumentech. Co se týče ostatních témat, tak Pozice, pokud je o první čtení, eh, byla přijata během eh, březnového plenárního zasedání a zakládá se na mandátu Evropského pan, eh, Eh, mandátu. Takže já bych chtěl eh, nyní říci, že co se týče tady tohoto aktu, rada zatím nemá mandát pro vyjednávání a chtěl bych vám říci, že leda, že by tomu zabránili technické důvody, tak pozice, které jsme přijali během prvního čtení, během stávajícího volebního období, tak budou startovací pozicí pro další eh, volební období. A e, ten, tyče, co se týče AMF, ISF a BMWI, tento bod e, je důležitý pro AMF, pro ISF a BMWI. Komise navrhuje, že některá ustanovení e, nařízení o společných ustanovení CPR bude mít také dopad na tyto fondy. Během vyjednávání s radou o CPR se ukázalo, Eh, že je eh, důležité zahrnout eh, fondy DG Home do takzvané dohody o partnerství, to je článek 7 a to je důležitý bod k diskuzi. Proto parlament by chtěl posílit ustanovení, která se týkají dohody o partnerství, zatímco rada by chtěla vyloučit fondy DG Home z, tohoto, z těchto ustanovení z důvodu zjednodušení. Zatím tedy probíhají konzultace mezi kompetentními zpravodaji Regi, eh, Krel a Novakov a se zpravodaj Libe. Eh, rozhodnutí eh, zatím ještě není v dohledu a parlament se snaží přijmout mandát Evropského parlamentu během prvního čtení. A Pravděpodobně vyjednávání budou pokračovat po volbách. Hm, co se týče aktuální situace, pokud je o vývoje na radě, pokud je o víceletý finanční rámec a čísla, tak situace je následující. Eh, výbor pro rozpočet nás informoval, že vzhledem k tomu, že nás časí, eh, tlačí čas, tak je jasné, že rada ještě nemá plány přijmout žádnou pozici před volbami do Evropského parlamentu až v říjnu roku 2019. <clears throat> Přestože eh, rada očekává, že bude možné přijmout hlavní nařízení o víceletém finančním rámci koncem roku 2019, tak je pravděpodobnější, že mm, dohodovací eh, postup bude, eh, bude ukončen pouze v roce 2020, eh, protože Evropský parlament bude chtít vyjednat ještě tuto otázku, než dá svůj souhlas, což znamená, že se eh, poskytnou informace o vyjednávacím boxu ze strany rumunského předsednictví, ale nebude to veřejně dostupné. Eh, co se týče tedy eh, těchto otázek, těchto tří bodů, tak bych se chtěla zeptat, zda máte nějaké dotazy či připomínky. Pan Dias, prosím. Děkuji vám za tyto informace, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že mám ale jednu obavu. Během minulých let jsme agenturám jako je Europol, ty, které se starí o bezpečnost, tak jsme jim přidělili nové úkoly a nové pravomoci. Členské státy vkládají stále větší důvěru do Europolu. Zpracovává se prostřednictvím Europolu stále více údajů, a to exponenciálně. A Europol je žádán, aby poskytoval operační a analytickou podporu. To dobře víte. E, stávající návrh víceletého finančního rámce, pokud je pro a pokud je o alokace pro Europol, jsou podle mého názoru zcela nedostatečné. A nyní to vysvětlím. Znamená to, že by došlo ke snížení rozpočtu pro toto období ve srovnání se stávajícím období, což znamená, že Europol nebude moci nadále poskytovat dosavadní výsledky a nebude moci eh, poskytovat dosavadní operační podporu členským státům. Podle mého názoru eh, tento rozpočtový návrh je nepřijatelný a doufám, že příští parlament během vyjednávání o víceletém finančním rámci bude moci tuto věc napravit. Pokud jde o rozpočtové linie, Eh, tak se zvyšuje z 5 na 7 ve výsledném finančním rámci. Co se týče interní bezpečnosti, tak se eh, přechází z bezpečnosti a občanství na bezpečnost na bezpečnost a obranu. V novém rámci není možné převádět eh, rozpočet z oblasti eh, spravedlnosti do vnitřních věcí ŽAJ. To není případ současného stávajícího rámce, protože v minulosti eh, se mohlo využít části nevyčerpaného rozpočtu pro Frontex. Komise navrhuje, Eh, pouze miliardu 100 tisíc pro agentury Unie, které pracují v oblasti bezpečnosti, třeba Europol nebo DTI a CM. Rozpočet Europolu pro 21-27 bude eh, přes 930 milionů. Stávající návrh pro alokace Europolu, jak jsem řekl, zcela nedostačující. Návrh komise eh, stanoví efektivní snížení, významné snížení rozpočtu pro Europol. A uvedu příklad a pak už budu končit, pane předsedo. V roce 2021 se počítá z 126 miliony, zatímco v roce 2019 ten rozpočet je 138 milionů, což znamená o 12 milionů méně. Vy tady si dokážete představit, jaký tvrdý dopad to může mít na bezpečnost Evropanů, eh, pokud eh, bude tento návrh rozpočtu zachován. Thank you very much, eh, Děkuji, pane Diasmera. Já s tím plně souhlasím a chtěl bych říci ostatním poslancům, že tady o se toto hovořilo na DEG, PSG, na těchto schůzích a e, nyní hned dám vám slovo. Ale chtěl bych říct ostatním poslancům, že tady se nená o to, že žádáme o více peněz. Ale existuje tady velký tlak na Europol, protože Europol je e, žádán o mnohem větší počet úkolů a tyto úkoly jsou zadávány institucemi a nemají k tomu dostatek finančních prostředků. A to, co jste nyní eh, podrobně řekl, tak eh, to je věc, kterou plně souhlasím a řeknu to na DSPSG. Eh, paní Zipo a potom Holmajer. Já bych chtěla něco dodat k tomu, co říkal kolega Diaz de Mera. Problém je jednak v rámci těch jednání, ale vidíme také že i členské státy kladou čím dál tím více požadavků na Evropskou unii, na evropské agentury, což je v zásadě v pořádku a já jsem pro, ale členské státy na to nedávají ty potřebné prostředky. A nejde jenom o právní kompetence, jde také o eh, další povinnosti pro parlament, kde máme více věku, ale ty prostředky na to nejsou. A teď, omlouvám se, to, že to ještě musím zmínit, Brexit také vytvoří mezeru nebo díru v těch eh, financích na příští rok. Takže mluvit o tom, co je možné dělat v rámci toho stávajícího rozpočtu, jedna věc, ale druhá věc je také požadovat čerstvé dodatečné peníze na všechny ty dodatečné <clears throat> povinnosti. Můžeme vždycky argumentovat tím, že to jsou věci, které to ve prospěch evropských občanů. A myslím si, že musíme o tom jednou začít mluvit, jak získat více peněz pro evropský rozpočet, abychom mohli všechny ty úkoly a ty povinnosti, které máme vůči občanům, mohli plnit. Pan Desdemera mě určitě podpoří. Myslím, že jsme tam měli velké navýšení pro Europel Europol není nějak zvlášť velká agentura. Kdyby ten rozpočet odpovídal očekáváním od Europolu, hm, ředitel eh, upozorňuje, že to je problém a já myslím, že se to projevuje u jiných agentur. Paní Holmajer. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěla tady výslovně podpořit to, co říkal pan Des Demera. My jsme eh, na zvláštním výboru pro terorismus se teď dohodli, že například výměna informací se musí výrazně urychlit. A v této době Europol tím svým starým systémem už nebude eh, vyhovat těm nárokům, které my na něj klademe. Takže ten příští rozpočet na rok 2020 ani nepředpokládá obnovu nebo nákup nového informačního systému. A to ještě, kromě toho, tam bude muset přijít další částka na další úkoly, takže musíme přenášet eh, agentury, ty úkoly, které ty agentury jsou schopné dělat, a víme, že v tomto případě ochranu lidských životů, a musí se to dostatečně financovat. Nemluví se tady o stovkách milionů, ale každoročně 10-20 milionů, nejsou to ty velké řády, které by úplně <clears throat> vyšinuly nebo vychýlily evropský rozpočet z rovnováhy. Jsou to relativně malé částky a já Musím říci, že stejný problém je také u EPO a Eurojust. Máme tady eh, stále podfinancování ve všech těchto oblastech a bylo by dobře, kdyby se podařilo eh, to zlepšit, aby lépe fungovala spolupráce mezi čínskými státy, takže chci upozornit vás všechny, že u těchto tří agentur je potřeba zajistit dostatečné, vůbec nemluvím o velkých částkách, ale eh, dostatečné financování, aby mohli dostat svým úkolům. Děkuji za váš příspěvek. My jsme neustále v kontaktu s vedoucími představiteli těchto agentur. Ty částky jsou relativně malé, ale ta přidaná hodnota je relativně obrovská, protože díky tomu budou moci eh, dělat mnohem více. Eh, všechno, co tyto agentury dělají, a ty jsou relativně malé, eh, tak je velmi užitečné. Tady jde o poměrně malé navýšení, které by mohlo výrazně eh, zvýšit tu přidanou hodnotu, ale na straně členských států bohužel nepanuje eh, žádný realismus této věci, ale my to musíme napravit, tuto nešťastnou situaci. A já navrhuji, aby to, co jsme tady právě slyšeli od našich třech členů, představovalo naši linii já jim to sdělím těm eh, výkonným pracovníkům, aby věděli, jak se na to díváme. Jsou tady ještě eh, eh, další, kteří si přejí vystoupit. Žerár. No, velmi stručně, pane předsedo. Já chci také naprosto podpořit to, co tady říkali mý kolegové přede mnou. Ano, je potřeba najít dostatečné prostředky, které umožní těmto agenturám správně provádět eh, jejich úkoly, které jim byly svěřeny parlamentem a radou. Takže chci naprosto podpořit ten požadavek na zvýšení prostředku, tak aby mohli dělat správně svou práci. Děkuji. Eh, tím eh, asi jsme završili tuto debatu asi si vzpomenete, že paní Holmer také říkala, že tady jde o stabilní prostředí. Nevím, jestli se nám to podaří těmi našimi rozpočtovými očekáváními. Ty, tohoto očekávání jsou poměrně vysoká. A teď So we have colleagues now point 11, which is... A teď jsme u bodu 11, to velmi aktuální téma, dezinformace a propaganda, slavné fake news, ovlivňování veřejného mínění. Teď eh, eh, je to velmi aktuální vzhledem nadcházejícím volbám. Někteří členové našeho výboru se tím zabývají. A teď eh, tady mám mít prezentaci studia, kterou eh, jsme zadali. Je tady paní eh, Bayer, která bude mít tuto prezentaci a má na to 15 minut, takže doufám, že vás to bude zajímat. Okay, thank you very much for being... Děkuji za pozvání na vaši schůzi. Já jsem velmi ráda, že tady mohu prezentovat naši studii. Jejíž hlavní téma je, jak, eh, jaký vliv má, mají dezinformace a propaganda na právní stát v eh, Evropské unii. Tato studie byla připravena s několika dalšími autory. verifikovali ji dva nezávislí externí experti, ale také eh, interní experti tady eh, v Centru pro výzkum Evropského parlamentu, takže mohu říct, že to je velmi důkladně připravená studie. Využili jsme na to všechny dostupné zdroje. Vzhledem k velkému mezinárodní zájmu o toto téma v poslední době eh, to byly zdroje, které se velmi rozmnožili. Máte k dispozici celou studii, já ji tady nebudu celou číst, ale chtěla bych v krátkosti popsat hlavní části a hlavní termíny, které se v této studii objevují. Ta studie klade zvláštní důraz na to, aby definovala vlastní eh, rozsah působnosti, co tedy definuje jako dezinformace, potom popisuje ty různé dezinformační kampaně a co je jejich cíl a proč jsou vnímány jako problém v demokratických společnostech. Potom se tam obsaženy některé teoretické koncepty a předpoklady, co může být příčinou takto změne, změněného eh, mediálního prostředí a analyzuje to, jakým způsobem to může ovlivnit demokratické procesy, lidská práva a právní stát v evropských zemích. Kromě toho se tam eh, také upozorňuje také na to právní prostředí, na stávající pravidla a na to, jak by se možná měla změnit, aby se tyto problémy dali řešit, protože v nedávné době eh, byla přijata některá opatření na nápravu a my zvažujeme, jestli mohou být efektivní boji proti dezinformacím. Kromě toho se tady eh, řeší také vliv těch budoucích průlomových technologií, které by mohly tu situaci velmi změnit a které by mohly ovlivnit výsledky takového průzkumu. Víme, že veřejná debata je základním pilířem demokracie, to se změnilo v důsledku zavedení internetu. Jednak to prostředí je teď inkluzivnější, protože neexistují překážky, prakticky všichni se mohou účastnit veřejného diskurzu, už tady nejsou ty brány, které by jim bránily nějaké finanční podmínky nebo nějaký eh, vzdělanostní práh, ani gramotnost vlastně není úplně žádana. Ale kromě eh, té no, preference pro ty dominantní média. Teď tyto nové prostředky šíření informací mohou být použity v prakticky jakémkoliv kontextu, bez jakéhokoliv finančního omezení. Používají se také metody marketingu na to, aby ovlivnili veřejné mínění. Tedy efektivnější působení. A to eh, je, se ještě zhoršuje tím, že eh, existují takové ty bubliny, ve kterých se lidé eh, zájemně potvrzují své názory a svá stanoviska. Všechno to má kumulativní efekt a díky tomu vznikla nová veřejná sféra veřejného diskurzu, která je se vyznačuje větší participativností, ale je to mnohem emotivnější a je to plno marketingových sdělení, které je možné šířit velmi rychle. A přitom tady chybí eh, nějaká racionální argumentace nebo logické zdůvodnění. Takže eh, eh, už tady není často to vědecké odůvodnění nebo podložení některých názorů. Dále jsou tady další dva faktory, které ovlivňují efektivitu dezinformační kampaní. Jde o pluralitu systému médií. Méně pluralitní systémy jsou náchylnější k ovlivňování a to proto, že tady prostě neexistují alternativní zdroje, které by ty informace, dezinformace mohly vyvrátit a dále. Jde také o organizaci těchto dezinformačních kampaní. Velmi často to vzniká tak, že nějaký jednotlivec nebo nějaký eh, Eh, nějaká jedna organizace a její působení nemůže být srovnáno s eh, velkou mediální organizací, která má k dispozici řadu komunikačních kanálů a zdrojů. Má to dopad na následující základní práva. My jsme identifikovali eh, ta lidská práva, která jsou přímo obětí nebo přímo ovlivněny těmito kampaněmi, je to lidská důstojnost, než to často bývá v konfliktu, například dalšími právy, jako je právo na soukromí nebo um, dalšími. Velmi často se to děje skrytým užíváním botu anebo umělé inteligence, ale také je to zneužívání osobnostního profilu uživatelů těch médií tím, že se na ně zaměřují ta sdělení, které eh, se opírají o jejich obavy nebo strach. Eh, jde tady tedy o eh, ochranu osobních údajů, ochranu soukromí. No, také se porušuje tím, že ta sdělení se mají zaměření na ně, což zvyšuje tu pravděpodobnost to, že tomu ten čtenář bude věnovat pozornost. V sociálních médiích, v reakcích na internetu dochází k eh, použití algoritmu, které neustále adaptují to sdělení a tím se ta technologie sama vlastně zdokonaluje a tím ta kampaň je lépe ušitá na tělo jednotlivcům, ať už je to komerční anebo politická eh, kampaň. Zaměřuje se na zranitelnost eh, jednotlivců, při, zneužívá k tomu osobní údaje a využívá jejich slabá místa a podněcuje jejich eh, obavy a strach. Tím se také rozstříštil společný informativní základ toho veřejného diskurzu, kdy vlastně lidé nemají dostatek informací, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a proto to mikrocílení způsobuje dvojí škodu, jednak tím, že se to zaměřuje velmi efektivně na jednotlivce, také eh, tím, že se to nezaměřuje na určité lidi, protože ti nejsou náchylní Eh, něčemu takovému podlehnout, takže tady dochází k rozpolcení společnosti, což také umožňuje politickým stranám se velmi efektivně vybírat eh, efektivní sdělení a kolikrát vysílat i naprosto rozporuplná sdělení eh, různým cílovým skupinám, takže dochází k manipulaci. A kromě tohoto mikrocílení se opírá o citlivá osobní data, což eh, také je porušení. Potom jde o svobodu vyjadřování, do čehož padá eh, svoboda dostávat informace. Zjistili jsme, že falešné informace nejsou legální jako takové, ale pokud v tom veřejném diskurzu dominují falešné informace, protože ten systém je tím zaplaven, tak ten primární účel eh, médií, tedy informovat, tím není naplněn, dochází k frustraci porušení svobody eh, vyjadřování, protože do toho spadá i svoboda médií a víme, že svoboda vyjadřování je přirozeným základním právem lidí, což jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí. A právě proto se na to ty informační, dezinformační kampaně zaměřují. Právní stát, demokracie a základní práva tvoří jakýsi trouhelník, jsou eh, viditelně propojeny a na sobě závislé. Pokud jedna, jedno z nich eh, selže, tak selžejí, selhají i další. Mohla bych uvést příklad. Pokud eh, právo, svoboda vyjadřování, svoboda na informace, tak klesá účast lidí například ve volbách, což je jeden bilíř Eh, toho demokratického rozhodování. Pokud jeden členský stát EU má problémy v oblasti základních práv nebo eh, právního státu, tak to zase má dopad na celou EU, protože občané toho daného státu jsou také občané EU a promítne se to do toho rozhodovacího mechanismu v EU. Pokud eh, ve volbách v jednom státě dojde k manipulaci, k ovlivňování dezinformacemi, tak to může mít dopad na legitimnost eh, všech evropských institucí. My tady máme tabulku. znázorňující hmm, manipulaci demokratických procesů a jaké eh, Eh, mohou být výsledky a co s tím Evropská unie může udělat. V eh, první části nalevo je ten sloupec, který ukazuje ten proces demokratického rozhodnutí. A jestli je to dodržováno nebo manipulováno. A na tom řádku potom uvidíte to, jestli se eh, demokracie dodržela nebo jestli demokracie byla podkopána. My jsme tam identifikovali hypotetické scénáře. Ten první scénář, řekněme A, říká, že ne, všechno je dokonalé. Scénář B je to, že tady chybí některé prvky demokracie, nebo ty demokracie eh, není schopna zabránit autoritativně silám, aby vyhráli volby. Přestože byl to demokratický proces, tak eh, eh, dojde k tomu, že to moc uchopí autoritativní režim a to je tedy porušení demokracie a my například tam docházíme k závěru, že by Evropská unie měla vykonat své dozorčí pravomoce. Další scénář je dojde k manipulaci Například tím, že se upraví hranice volebních okresků nebo tím, že dojde k nezákonnému financování eh, v kampani, ale mm, není tím eh, demokracie svržena a v tom případě je potřeba posoudit, jestli ta procesní pochybení byla dostatečně závažná, aby to vedlo k nějakému nápravnému, nápravnému mechanismu a jestli je ohrožen článek 2 smlouvy o EU, který obsahuje tam základní práva. Scénář D, ten tvrdý scénář, je zase jasný případ eh, spuštění toho mechanismu na ochranu hodnot Evropské unie, kdy jde o to, aby se zabránilo svrhnutí demokracie. Další stránka. Doporučení je možné shrnout do těchto dvou oblastí, jednak posílení demokratické odolnosti a potom je to politika v oblasti médií. Teď, eh, jak by se mohla posílit ta odolnost demokratických institucí, té studii uvádíme podrobně, co si pod tím představujeme. Také hovoříme o to, čemu říkáme militantní demokracii. Tam nabízíme kontextuální informace o tom, původu, o tom historickém pozadí tohoto konceptu. Uznává se tam to, že je potřeba najít správnou rovnováhu mezi občanskými svobodami a těmi mechanismy na ochranu demokracie. Rovnováha se posuzuje v té studii. Jsou to pravidla, která mají preventivní povahu, mají zabránit oslabení nebo stvržení demokracie, ale v okamžiku, kdy k tomu dojde, tak je velmi malá naděje, že k tomu, eh, že to bude možné. V této oblasti posilování demokratické odolnosti bych se chtěla zmínit o těchto čtyřech bodech. To jsou doporučení eh, například i k nadcházejícím evropským volbám. V dlouhodobějším výhledu je dobře zavést pravidla pro eh, reklamu, marketing v politických kampaních. Bylo by dobře, aby to bylo harmonizováno v EU. Kromě toho potřeba přistoupit k zásadní reformě financování politických kampaní, tak aby existovala jasná pravidla, protože to je chronický problém našich demokracií. Za třetí je potřeba mít velmi přísný systém eh, ochrany osobních údajů. GDPR byl velmi velký krok upředu, ale není to hotové. Je potřeba hm, zajistit přijetí nařízení e-privacy. Tam je potřeba regulovat právě sociální média a platformy. A eh, musí následovat také uživatelsky říct ta praxe, protože Někdy to vede k té únavě z toho neustálého povolování. A dále je potřeba zlepšit občanskou výchovu na eh, periferii, tedy jak zeměpisné, tak i sociální eh, povědomí o eh, dezinformačních kampaních, o politické propagandě, o demokratických institucích. A kvalita těchto vzdělávacích programů by měla být kontrolovaná evropskými institucemi a nemělo by se to ponechat eh, na místních orgánech. Stávající vzdělávací programy by eh, měly být doplňovány eh, například dalším, dalšími programy, například autobusy cestami, výměnými pobyty. Stejně tak by měly vzniknout nějaké etické Eh, etická pravidla pro používání sociálních médií. A další doporučení se týkají politiky v oblasti médií, Eh, o budování důvěry v média, ve veřejnoprávní média zejména. To je jeden z možných nástrojů, pokud to skutečně je služba veřejnosti, třeba ale zabránit tomu, aby se to nepoužívalo nebo nezneužívalo k eh, propagandě. Takže komise by měla dohlížet eh, nad působením veřejnoprávních médií, pokud zjistí, že veřejnoprávní média neslouží veřejnosti, ale slouží k tomu, aby došlo k ovládnutí nebo dominanci ve státu ze strany jedné, jednou stranou, tak by to se měl spustit příslušný postup podle článku smluv. Tam pravidla by měla platit i pro platformy a další eh, internetová média, tak aby byla zajištěna pluralita médií. a mělo by to být také součástí toho mechanismu pro dohled nad právním státem a pravidelně by se to mělo monitorovat. Co se platform týče, je o to, aby se nešířily falešné informace, ale aby se vytvořily stejné podmínky pro všechny názory a zákonodárce by se neměl snažit kontrolovat falešné informace jako takové, ale spíše eh, ovlivňovat eh, způsob eh, šíření informací. Například by se měl změnit ten důraz na komerční využití osobních údajů. Já nechci teď procházet celý ten seznam doporučení pro poskytovatele platform, ale chtěl bych upozornit na bod 2, A sice, že by měla existovat právní povinnost pro to, aby dominantní platformy zajišťovaly neutralitu svých služeb a neumožňovaly diskriminaci jak eh, v oblasti obsahu, ale také v oblasti eh, zaměření na eh, skupinu uživatelů. Zhrnutí mé prezentace chci zdůraznit, že studie obsahuje velmi dlouhý seznam doporučení, takže mi dovolte, abych se podíval na několik z nich, které my vnímáme jako nejdůležitější eh, a dlouhodobě by mohly změnit pravidla hry a ten celkový přehled. Jednak je to právě to posilování odolnosti demokratických institucí, dále je to velmi silná ochrana osobních údajů, to je také velmi eh, relevantní. To je potřeba vzhledem těm novým technologiím, protože jinak bude docházet čím dál tím větší míře ke zneužívání osobních údajů. A za třetí je to reforma politických kampaní. Pokud chceme udržet demokracie, tak eh, je to jeden z těch hlavních kroků. A Evropská unie by eh, v této oblasti mohla zjednat na problém lépe než eh, národní vlády. Třeba regulovat financování kampaní, ale také zavést pravidla pro etické nebo férové vedení kampaně a zavést eh, standardy pro regulaci tak, aby to eh, pozitivně vnímali i voliči. A to si bude vyžadat také programy eh, vzdělání v těchto společenských otázkách. Ano, děkujeme, děkujeme. Chceme říci, že ještě tato prezentace a ta zpráva je k dispozici i v tištěné podobě. Děkuji také všem, kteří jste si vyslechli tuto prezentaci. Myslím si, že to určitě pro nás bude užitečné. Jsou k tomu otázky nebo komentáře? Barbara Spinelli a pak Judy, prosím. Já vám děkuji za tuto prezentaci také za studii. Ještě jsem všechno nesy nepřečetla, ale podívala jsem se do toho dostatečně, abych mohla říci, že je tady hodně pozitivních eh, doporučení, která sdílím a chtěla bych zdůraznit několik z nich. Ale také mám několik pochybností. Do té míry, kdy jsem se zabývala jako zpravodajka oblasti svobody médií, tak jsem se zabývala především alarmismem u těch dezinformací, které se šíří online. Jde o to vystrašování nebo zastrašování a tu virální povahu eh, tak těch šířených dezinformací v důsledku toho mikrozacílení, ale tyto otázky jsou platné také pro ty mainstreamové, mainstreamová média, jako je tiska, určitě eh, to taky je už eh, od konce druhé světové války nebo od války v Koreji. Chtěl bych také připomenout Eh, a já jsem byla novinářka velmi dlouho, že jsem se eh, naučila hodně, jakým eh, způsobem fungují média, například to, jakým způsobem se šíří některé názory. Simplify and exaggerate je hlavní moto ekonomistů už od 50. let. Takže můžeme mluvit o přehánění také u zpráv na internet, internetu, ale chci připomenout, že to není eh, nic eh, nového, protože to ekonomist dělá už 50 nebo 70 let. A chtěla bych ještě připomenout kapitolu 4 této zprávy o opatřeních, která byla přijata v Německu, ve Francii a v Itálii pro odstraňování eh, ilegálního obsahu na internetu. Byla to opatření, která byla eh, přílišná nebo zacházely příliš daleko ve všech těchto eh, zemích, jsou nepřiměřená, protože dávají kontrolu státním orgánům. Já bych byla spíše pro seberegulaci v této oblasti. A také se dělám starost eh, divize Istratcom, eh, tom externí eh, službě komise, to zaměření na Rusko mi přijde naprosto přehnané. A přehnané mi to připadá také proto, že tady dochází k riziku zasahování vnějších sil do evropských záležitostí. když se podíváme na eh, například ovlivňování výsledků eh, ve volbách, jako bylo eh, referendum o Brexitu nebo volba Trumpa nebo v italských volbách, tak ty výsledky jsou Eh, považovány za případ vněšování Ruska, ale eh, nejsou tam ty příčiny, proč nakonec většina třeba voličů hlasovala pro Trumpa nebo pro Brexit. A to, zasloubilo to hlubší analýzu. A eh, samozřejmě, že tady jsou určité obsahy, které je potřeba odstraňovat a trestat nebo penalizovat, jako je ale nepodařilo se nám eh, v té naší zprávě o svobodě médií eh, získat souhlas pro tu depenalizaci odstraňování nebezpečného obsahu. Ale ve své zprávě, Barbaro, se také věnovala těmto věcem? Myslím si, že v té zprávě se věnovala opravdu těmto věcem. Je to opravdu ale velice všechno složité. Já ještě se chci vrátit k některým těm kapitolám, než se eh, budou ptát ostatní. Hovořila jste o tom, že za posledních asi 25 let se velice tříští uh, média, to, to, co se čte. Hovořili jsme třeba o panu Mardokovi. Eh, Barbara hovořila, že třeba někdy dochází k nějakému cílenému očerňování. Bylo to třeba v případě toho eh, impéria Magnata Murdoka. Je zde také otázka toho vlastnictví médií. Eh, mohla byste říct si něco k tomu, jak to vypadá s hodnotou tištěných eh, médií, protože máme pocit, že eh, jaký je vliv na tu politiku. Vidíme, že i včera jsme to viděli, že tam stále je eh, nějaký, nějaký vliv. Asi je zde něco, co všichni vidíme, ale nějak to stále ignorujeme, zavíráme předtím oči. Mě zajímá vědecký názor na tu disruptivní kapacitu. Třeba včera jsem uvedl příklad premiérka učiní nějaké stanovisko a to stanovisko je pak interpretováno v médiích to je tedy v západních médiích, kde to vlastnictví je soustředěno takže jak je to s tím dopadem na takovou tu širokou čtenářskou obec? Myslíte tedy, ptáte se tedy na ta, na ta tradiční média? Ano, a některá tradiční média mají vlastně ty své onlineové pobočky. Mm, může to být velký vliv. Myslím si, že určitě je ještě otázka vlastnictví a toho, jak lidé vnímají tištěná versus internetová média. Ještě Judith. Děkuji za slovo. Mám pocit, že to je všechno takové hodně teoretické. Mohla byste to trošku uh, popsat konkrétně, dát nám nějaké konkrétní příklady, dejme na vy pocházíte z Budapeště, tak nám třeba uvejte nějaké konkrétní příklady z Maďarska. Také by mě ještě více zajímalo to mikrozacilování. Teď nás čekají evropské volby, jsme to jsme dva měsíce před volbami. Mohla byste nám říci, kde tedy je nějaká ta hranice? Kde podle vás je ta hranice? Sociální média zde budou. A sociální média rozesílají různé Eh, různé eh, vzkazy nebo různé informace různým lidem. Takže kde podle vás je ta dělicí čára? Děkuji a ještě Birgit. Děkuji, já bych, nejde, já bych eh, na začátek řekla něco obecně. Když jste hovořila o tom, že, by se zde, že byste měla být lepší regulace ochrany osobních údajů, jsme ve světě, kdy je všechno eh, na internetu. Hovoříme třeba o, té, o tom nařízení eh, GDPR, hovoříme o směrnicích o ochraně údajů. Eh, často nám říká průmyslu i ostatní, že to příliš přeháníme, že všechno se snažíme ošetřit právně. No ale pak jak to popisujete, tak to není tak, tak to nevypadá tak, že ta naše regulace by byla přehnaná, ale naopak, že bychom to měli nějak zlepšit. Pak se chci ještě zeptat na svobodu sdělovacích prostředků. Sdělovací prostředky nejsou ani špatné, ani dobré jako takové, vždycky závisí na konkrétním médiu. Máme zde, myslím, problém, protože si představujeme eh, novináře jako někoho, kdo je vzdělaný a zkušený a vybavený všemi eh, schopnostmi a dovednostmi, ale myslím si, že i v tom mediálním světě jsou lidé, kteří nemají, takové, nemají takovou kvalifikaci, ale všichni zkrátka eh, musí respektovat demokratické zásady a zásady právního státu. Rozdíl je to, že v tom starém světě to bylo tak, že pokud eh, se v novinách objevila nějaká lež nebo nějaká nesprávná informace, tak eh, stejně eh, ten počet čtenářů nebyl tak velký. Ale pokud dnes se podíváme na ty počty, které jsou třeba na tom, v tom digitálním světě, tak ty počty jsou mnohem větší. A co se týče toho mikrozacelování, Opět si nejsem jistá, jestli můžeme říci, že je to něco v zásadě dobrého nebo špatného. Myslím si, že v podstatě to politikové, politikové vždycky v minulosti takto dělali, snažili se zacílit na konkrétní skupinu osob. Ale osoba, otázka je, že by se asi mělo kontrolovat, kdo eh, se na koho obrací, s jakým cílem a možná by zde měly být i nějaké jiné formy, nebo respektive objevují se zde nové formy tohoto. Také tam třeba uvádíte rozdíly mezi dezinformacemi, eh, nesprávnými informacemi a eh, určitými informacemi, kterým říkáte malinformation, což jsou informace, které mají za cíl škodit. Myslím si, že v dnešním světě stále trošku ještě přemýšlíme zastaralým způsobem, když hledáme nejlepší způsoby řešení. Myslím si, že určitě je dobré nejprve zjistit, zda se jedná o tu dezinformaci nebo o tu informaci, která chce škodit přímo a potom je dobré možná vyslat nějaký eh, vzkaz, který to vyvrácí nebo který to vysvětluje. Je důležité hovořit s lidmi a je také důležité posílit tu demokratickou debatu. Někteří lidé si rychle jenom projdou titulky a mají pocit, že jsou dostatečně informováni, že vědí všechno, ale to není pravda. Myslím si, že v digitálním světě musíme posilovat demokracii a tím se myslí, že musíme vést eh, více skutečných debat se skutečnými lidmi v nějakém skutečném prostředí, ne v tom virtuálním, protože to je jediný způsob, jak můžete reagovat bezprostředně na nějaký uh, argument. Takže je to určitý vzkaz pro veřejné orgány, pro politiky, pro politické strany a všechny tyto subjekty by měly přijít s nějakými myšlenkami, jak posilovat demokracii, jak posilovat porozumění demokracie a také jak posilovat dialog ve všech možných formách. A pokud tam k tomu třeba byste mohla přidat i nějaké osvědčené postupy, nevím, zda ve své práci popisujete i různé osvědčené postupy. Myslím si, že to všechno by určitě bylo užitečné. Děkuji, Birgit. Ta studie je velice důležitá. Poprosím vás, abyste mohla zareagovat na ty konkrétní dotazy. Děkuji. Velice děkuji za tyto otázky. A jsem velice ráda, že tyto otázky padly, protože vidím, že jdeme dobrým směrem a že i ta naše doporučení jdou dobrým směrem. <clears throat> Ptali jste se na takový ten, takový ten alarmující zprávy. <clears throat> Myslím si, že eh, ta, tento problém není jednoduchý, je složitý. Máme zde ty dezinformace různého typu a souhlasím s vámi, že, že to je něco, co e, není nic úplně nového. Máme v té studii třeba příklady už ze starého Řecka i z římské říše, takže je pravda, že dezinformace existovaly vždy, ale myslím si, že za posledních několik let to najednou nabralo úplně jiné obrátky a nelze vědecky nějak eh, analyzovat dopad na veřejnost. Není možné to nějak laboratorně zkoumat, není eh, zjistit, zda třeba americké volby v roce 2016 skutečně byly nějak ovlivněny těmi eh, dezinformacemi. Nelze to nějak prokázat, zda to mělo dopad. Můžete... Ale i vůbec to co zde zkoumáme, je takové dost eh, pomíjivé. Také záleží na věku. Na některé studie například ukázaly, že třeba starší lidé eh, si sedmkrát více vyměňují neověřené zprávy nebo dezinformace a vypadá to, že tedy mladí lidé možná už třeba přemýšlejí nějak jinak, jsou to ti takzvaní, je to taková ta digitální generace, takže možná, že už třeba i ta mladší generace k tomu má jiný přístup a že už tedy možná um, nebude tak uh, citlivá, nebude tak uh, zranitelná vůči tomu, jak doufáme. Takže je důležité mít zde určitý přístup k tomuto novému systému médií, k, tomu, k té nové struktuře médií a musíme se podívat na výzvy, jež musíme řešit. Pokud chcete reagovat na různé výzvy v demokracii, máme se třeba Brexit. V naší zprávě říkáme, že je zde mnoho lidí, kteří se nemohou aktivně účastnit veřejného diskursu. A těto lidé jsou zklamaní. A pokud se ta, ta politická elita nedokáže zareagovat na to, na to zklamání těch lidí, na frustraci, tak tito lidé najednou zjistí, že mm, jim sociální média dávají jistou pravomoc, dávají jim jistou sílu. Mm, teď eh, sociální média eh, výrazně změnily to, jak vypadá veřejná sféra. Všechno je mnohem transparentnější, například i politické procesy jsou mnohem průhlednější vypadá to, že jsou blíže lidem. Ale zároveň to ještě není možné, aby obyčejní lidé je mohli nějak ovlivňovat. Takže lidé se mohou účastnit třeba nějakého toho sociálního diskursu, ale nemohou Eh, změnit eh, tu situaci. Takže pokud pak přijde nějaký politik, který začne vysílat vzkazy, ve kterých nabízí rychlou změnu, tak může být velice úspěšný. Hovořili jsme o regulaci třeba v Německu nebo v Itálii. Souhlasíme s tím, že nejsou efektivní. Například to německé, ta německá eh, legislativa, ta se věnuje nenávistným projevům, to už má Německo uzákoněno od druhé světové války. Ale oni tam vlastně nehovoří o nějakých nepravdivých, falešných informacích. To znamená, falešná informace jako taková není trestným činem. My tam spíše dáváme tedy určité takové doporučení. Zabývali jsme se tím, jak to vypadá s tím, když jsou ty fake news eh, kriminalizovány, ale zjišťujeme, že pokud zde máte svobodu projevu, tak není možné eh, něco úplně zakázat, nějaký, mm, nějaký projev nebo... Ale pak je zde otázka, zda ten projev třeba není šířen nějakou agresivní technikou. Podívejme se ještě na to mikrozacelování. Vypadá to, že třeba v reklamě je to velice účinné protože vás vlastně ochrání to, abyste věnovali pozornost nějaké reklamě, která vůbec pro vás není relevantní. Ale co se týče politické eh, propagace, tam si myslím, že by měly být určitá obecná pravidla. Máme se například článek 22 obecného nařízení o ochraně údajů. Tam máme takový společný výklad, který znamená, že mikrozacilování vycházející z citlivých informací pro politické účely by mělo být považováno za něco, co spadá do článku 22 GDPR. To znamená, je to něco, co výrazně ovlivňuje ty osoby, jejich rozhodování nebo jejich podmínky. To znamená, toto ustanovení nabízí ochranu těmto osobám a jejich osobním údajům. A je tam také možnost, aby ten člověk se sám rozhodl, zda souhlasí s tím, aby byl cílem mikrozacilování ten člověk tam musí dát svůj aktivní souhlas. Ale nelze, aby to, ta situace nemůže vypadat tak, že ten člověk je jako nějaký e, subjekt, kterému zkrátka jsou zasilovány, zasílány informace bez jeho souhlasu. Pak je také mm, pak jsou zde také různé um, depozitáře, Eh, veřejné, pardon, těch, mm, těch reklamních eh, sdělení. Mm, v té oblasti ochrany osobních údajů se také říká, že každý člověk by měl mít možnost, jaké osobní informace dá k dispozici firmám nebo nějakým reklamním firmám a e, jaké informace nechce dát k dispozici. Například informace o sexuální orientaci může být e, informace, kterou ten člověk nechce nechat e, těm agenturám, ale zároveň třeba někdo třeba může tu informaci zjistit třeba z nějakých sociálních médií, ale zároveň ten člověk může říci, že nechce dostávat žádné reklamní informace, na, které vycházejí z jeho sexuální orientace. Pak tam máme ještě seznam, kde jsou různé konkrétní dezinformační kampaně, je to rozdělené podle jednotlivých zemí. Také jste se ptali na mou zemi, na Maďarsko. Tady proběhl eh, Oxfordským institutem jeden výzkum a tam bylo řečeno, že Maďarsko je jedinou zemí, která provedla eh, určitý audit těch politických sdělení Pak jste také hovořili o té seberegulaci. Já bych byla pro. Já nejsem obecně pro regulaci takových věcí. Jenže v těchto věcech je to často tak, že soukromí je legitimním odůvodněním, aby se regulovalo to prostředí médií. Takže já opakuji, že regulovat bychom měli architekturu toho mediálního prostředí. Ta architektura mediálního prostředí by neměla by být pouze ponechána komerční sféře. Eh, nemělo by to být tak, že komerční subjekty se rozhodnou, jak to všechno bude a co se budou dělat s osobními údaji. Můžu říct, že třeba lékaři mají také přístup k obrovskému množství citlivých osobních informací, ale oni mají právní povinnost mlčenlivosti. Takže proč eh, některá firma má možnost eh, komerčně využívat osobní údaje, které mají k dispozici, protože nebo ta, ta jejich dispozice vyplývá z povahy služby, kterou ten subjekt nabízí. Zas, uh, Eh, tady bych se chtěl vrátit tomu, co řekl Daily Mail, co, eh, eh, co publikoval o paní Mayové. To bylo takové, takový zou, hlas zoufalství. Je to úplné ponižování, ničení Evropské unie těmito skupinami. Já jsem hovořil o internetu, o internetových produktech. To je něco jiného. Daily Mail, naštěstí tady máme Guardian, pokud nás posloucháte Eh, Barbaro, já souhlasím eh, s tím, co říkáte. I vy ekonomist tedy eh, pronesl tuto větu. Vaše studie je vynikající jako vždy já doufám, že se to eh, bude moci eh, využít. Eh, souvisí to také s Facebookem. Já doufám, že je to něco, co se využije nyní i v budoucnosti a děkujeme za tvrdou práci, kterou jste odvedla. Děkujeme všem poslancům a budeme v tomto dále pokračovat. Děkuji a doufám, že se toto bude moci využít, protože je to opravdu věc velmi důležitá. A nyní eh, je mi velkou eh, ctí eh, pozvat pana Michaela O'Flahertyho, který je ředitelem Agentury pro základní práva. Pokud můžete zůstat, tak zůstaňte, protože to určitě bude zajímavé. Chtěl bych nyní poskytnout eh, aktuální situace. Eh, tady, eh, co se týče výkladu konference předsedů, omlouvám se, Michaele, nejdříve bych vás chtěl přivítat zde na této schůzi Jedná se o e, konečnou schůzi, poslední schůzi a chtěl bych e, poděkovat za veškerý váš e, příspěvek do této oblasti, za vaši práci v agentuře. Odvedl jste opravdu výbornou práci a jsem velmi hrdý, že jsem mohl být zapojen do této práce agentury a do vašich aktivit. Já jsem byl svědkem vaší práce a eh, je to. Já bych eh, toto chtěl říct úvodem, než lidé odejdou. Děkuji za veškerou vaši práci, za práci pro agenturu. Vy jste o tuto agenturu bojoval, o rozpočet a je to opravdu obdivuhodné. A doufám, že vám budeme moci pomoci, kde to bude možné. Myslím si, že se jednalo o dobré partnerství a děkuji vám také za eh, veškeré skládání účtu. Je to naposledy a jednalo se opravdu o velmi komplikovanou dobu, kdy jste předsedal této agentuře a ta práce nebyla jednoduchá. Chci také poděkovat všem vašim zaměstnancům. Prosím, předejte jim moje slova díky. Díku. A nyní nám poskytnete aktuální informace. Eh, kolegové se zúčastnili mise do agentury, bylo to 25. a 26. září, to je tedy eh, na to, na co se dnes soustředíme a proč jste přišel. Bylo to během fóra Eh, já jsem nebyl člen delegace, já jsem byl eh, potom tam eh, se zúčastnil ad hoc, Cecília a ostatní byli členy delegace. A musím říci, že to na nás opravdu udělalo velký dojem a navázalo se na to, co dělá agentura. Chtěl bych vás požádat, abyste přinesl svou prezentaci a potom my budeme reagovat a pohovoříme o fóru. Jak to uděláme? Eh, kolegyně mi to tady připomněla. Eh, my eh, požádáme Cecil Kienge, jakožto vedoucí mise, aby se vyjádřila. A Cecil Kienge nám představí své zkušenosti a potom dáme slovo řediteli, ale musím říci, že eh, delegace byla opravdu, eh, ta mise byla velmi úspěšná, tak eh, Cecil, prosím, máš slovo. Grazie, grazie, Claude. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Claude. Pro mě to velko, velkým potěšením vést delegaci Evropského parlamentu loni v září na toto fórum základních práv. Chci také poděkovat eh, direktorovi Flahertemu za jeho eh, přítomnost eh, na této dnešní schůzi. Myslím, že to prokazuje velký zájem, který má tento výbor na tom, aby se zlepšily, posílily vztahy mezi evropskými institucemi a jeho agenturou. Toto je hlavní eh, organizace nebo agentura, která má na starosti dohled nad oblastí základních práv. My jsme se zúčastnili plenárního zasedání a mm, práce. Pracovali jsme v pracovních skupinách, kde byly zastoupeny organizace občanské společnosti a zabývali jsme se prioritami, které má tato agentura. Evropská unie v eh, posledních desetiletích udělala hodně pro eh, ochranu základních eh, lidských práv, byly odstraněny různé diskriminační bariéry a kromě toho jsme také měli politickou odvahu zavést postupy podle článku 7, abychom odbourali různé formy diskriminace a v tomto ohledu bych chtěla veřejně poděkovat řediteli O'Flahertymu, za to, že podpořil náš boj eh, v těch eh, hlavních oblastech eh, ochrany lidských práv. A chci mu poděkovat také za vystoupil na podporu globální strategie, o které by se měl hlasovat na příštím plenárním zasedání. Potřeba této práce pokračovat v eh, lepšování povědomí v těchto otázkách, vzdělávacích programech. To všechno by mělo vést k vytvoření strategie, která by měla eh, vést proti všem formám diskriminace. Chci projevit eh, také poděkování a za ochotu a extrémní pracovitost všem pracovníkům agentury, kteří eh, velmi pomáhají práci našeho výboru. Hodně toho už bylo učiněno, ale další eh, věci ještě jsou před námi, například eh, jsou to výzvy v oblasti nenávisti šířené v politických kampaních, populistické xenofobní síly, které vytvářejí nenávistné prostředí a které popírají hodnoty, na, které, které, na kterých je založena tato Evropská unie. Dále je potřeba eh, zajistit dodržování listiny základních práv. A o tom jsme se bavili s panem eh, výkonným ředitelem, zejména o eh, stíhání Eh, šíření nenávisti nebo nenávistné eh, zločiny, jak online, tak i offline. Eh, víme, že dochází ke kriminalizaci i poskytování humanitární pomoci, například, mohla bych uvést příklad lodi Dichoty a Aquarius v Itálii, a v nedávné době to byl ten smutný případ zadržení lodi v Jonském moři. Toto všechno je iniciativa ministra vnitra v Itálii. Je potřeba odsoudit dění v Itálii. A jako předsedkyně delegace jsem také měla tu čest, že jsem se mohla podílet na práci pracovní skupiny eh, expertů na základní práva a u této příležitosti bylo zdůrozněno, že je potřeba vést pravidelný strukturovaný dialog s občanskou společností. A zdůraznili jsme také to, že parlament by eh, se měl podílet na tomto dialogu prostřednictvím jednotlivých výborů, ale i výborů parlamentů, národních parlamentů eh, v otázkách základních práv. Toto hodnocení bych chtěla uzavřít výzvou musíme eh, požadovat, aby FRA eh, čelila všem těmto novým výzvám, ale musíme ji k tomu vybavit dostatečnými finančními prostředky. Musíme prohloubit spolupráci s občanskou společností a s národními parlamenty a musíme společně pracovat na nové strategii, abychom bojovali proti tomu šíření nenávisti v Evropě. A musíme agentuře tedy poskytnout dostatek zdrojů. Chci ještě jednou poděkovat řediteli Oflahertimu a jeho spolupracovníkům za přijetí, které se, kterého se nám dostalo ve Vídni a doufám, že se nám eh, poštěstí zúčastnit se i toho dalšího fóra. Děkuji, Cecil, za tuto zprávu. Myslím si, že to názorně ukazuje, jak složitou práci má Agentura pro základní práva v tomto politickém prostředí, protože to je agentura pro celou Evropskou unii, skládá účty parlamentu a e, reaguje velmi efektivně vždy na základě individuální eh, žádosti, eh, reagují na eh, žádosti poslanců. A toto bylo zdůrazněno v minulosti. Ale není to jednoduché. Když se podíváme na situaci ve Středozemním moři, tak ta situace se z jednoho dne na druhý mění a ty Otázky jsou velmi komplikované a Michael o tom hovořil velmi často. Fórum bylo velmi dobré a my bychom měli mít pořád na zřeteli, jak komplikovaná tato práce je. Došlo k úspěchům, ale ještě má agentura před sebou mnoho dalších výzev. Michael, eh, prosím, eh, můžeš eh, zareagovat a potom si vyslechneme další názory poslanců. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych eh, vám chtěl velmi poděkovat eh, za vaše poznámky. Eh, chtěl bych se vrátit tomu, co řekla paní Kienge. A co se týče naší práci, my vám chceme být nápomocní a vždy pro nás budete prioritou, pokud je o otázku základních práv. A já vaše vřelá slova předám mým eh, kolegům. Máme 110 eh, kolegů. My se k některým otázkám ještě vrátíme. Já osobně jsem eh, velmi pišný na údaje, které jsme schromáždili o afrofobii. A e, toto je velice důležité. A nyní mám e, velké e, starosti, pokud jde o, ty, o tu protimuslimskou nenávist. Naše agentura vám poskytla aktuální údaje, které se týkají vzorců proti muslimské nenávisti napříč 28 eh, českými státy. A chtěl bych velmi eh, poděkovat paní Kenge a celé delegaci za účast. Také vám chci poděkovat eh, vám, pane předsedo, za to, že jste sehrál tak významnou úlohu během fora a to se týká i jiných kolegů a třeba i místo předsedy McGuinnesse. My si velmi vážíme úlohy poslanců pokud jde o aktivity fora a také se velmi těšíme na návrh zprávy, protože tam se vlastně odrazí ta energie, která během tohoto fora panovala. A e, toto e, fórum je vlastně takovou vlajkovou lodí naší agentury. Jedná se o pravidelné setkání a cílem je, aby se různé skupiny sešly a aby si sdělili e, svoje obavy v oblasti základních práv. Chtěl jedná se o různé skupiny, jsou tam ty zřejmé skupiny, ale potom jsou tam i ti eh, neobvyklí účastníci a jsou to ti, kteří by se těchto diskuzí zúčastnit měli. Eh, hovořil jste tady o FREM, také bych chtěl povřet o pracovní skupině KOHAM. Eh, KOHOM, ta je také velmi důležitá. Fórum Eh, zúčastnilo se 700 osob a ukázali nám, jak eh, to bylo eh, zajímavé, pokud jde o vzájemnou podporu, výměnu informací, ale může to mít pouze smysl, pokud uvidíme nějaký následný dopad, že dojde ke změnám po uspořádání fora. V dokumentu, který se jmenuje Prohlášení předsedy, tam jsou zobrazeny právě tyto změny a my budeme nadále poskytovat e, tady tento dokument od předsedy. Jak řekla paní Kenge, my jsme se velmi soustředili na to, jak můžeme eh, lépe eh, použít listinu základních práv ve veřejném životě Evropské unie. A přišl, tam se objevilo eh, mnoho myšlenek a to je i v tomto roce výročí. A jednalo se také o mm, údaje, faktické listy pro jednotlivé země. Také se tady hovořilo o právním státě. O tom jsme také velmi obšírně diskutovali na fóru. A potom tyto diskuze byly také explicitně e, zmíněny eh, v, v, v tomto dokumentu e, předsedy. Potom otázka dětských migrantů a to, že jsme se velmi soustředili na otázku lidských práv dětí migrantů. E, a to, abychom eh, eh, zapojili otázku ochrany dětských migrantů do veškeré naší práce. A nyní pohovořím o budoucnosti. A to, jakým způsobem potom budeme v této práci pokračovat. Eh, my jsme podrobili forum externímu hodnocení, ty výsledky máme, prodiskutuje se to na radě v květnu. Jedná se o budoucí směřování. Já zatím nemohu předjímat, o čem rozhodne rada, ale můj názor je, že bychom měli pokračovat ve pravidelných fórech a doufám, že e, příští fórum by se konalo v roce 2021. A závěrem bych chtěl říci, že vám chci výboru velmi poděkovat za vaši podporu a za vaši velmi aktivní účast. Děkuji, Michaele e, zde bylo samozřejmě zmíněno mnoho záležitostí, ale důležité je soustředit na fórum, které bylo opravdu úspěšné. E, Tomáš Zdechovský se také zúčastnil e, mise a právě se dostavil. Tak e, Tomáši, chcete nám něco říci o vaší účasti na této misi? Děkuji. Děkuji, Michaeli, za tvůj příspěvek. Děkuji, Klode, i za to, že jsi mě vyzval já si myslím, že spolupráce s FRA je tady opravdu jedna z nejlepších. Já jsem tuto agenturu několikrát navštívil i za bývalého vedení a musím říct, že jsou to takoví premianti mezi premianty. To znamená, že když bych měl vyjmenovat jako uh, standing reporter uh, pro discharge EPP uh, eh, agentury, který opravdu dlouhodobě nemají žádné problémy eh, téměř s ničím, tak na prvním místě nebo na druhém bych eh, řekl FRA, což si myslím, že je strašně důležitý, protože pokud nikdo nemůže dneska napadnout, že agentura, která se zabývá lidskými právy, má problémy s lidskými právy, tak nemůže být tato agentura ani využívána k předmětem různých propagand a předmětem eh, různých spochybňování Evropské unie. A to tady nikdo nezmínil. A myslím si, že to je důležitý především před evropskými volbami, kdy my jsme zahlceni jako státy střední a východní Evropy ruskou propagandou, tak je potřeba tohle tady zmínit, protože to je důležitá dimenze, eh, dimenze této agentury. Uh, já jsem měl možnost tady s kolegy eh, se zúčastnit fora. Myslím si, že i když třeba některé věci můžete vidět jinak, protože já jsem konzervativně založený člověk, tak si myslím, že demokrati si musí sednout k jednomu stolu a musí spolu diskutovat. A to, že dáte takovouhle příležitost si sednout k jednomu stolu a vážně tam diskutovat a potkat se, to dává myslím si, že tomu evropskému projektu úplně jinou dimenzi. Já osobně kdykoliv, eh, musím říct, jsem požádal vás o jakoukoliv expertízu tak jsem ji měl nejpozději do týdne, jsem ji měl na svém stole. Jsem překvapený, kolik věcí opravdu eh, se zabýváte, především v oblasti migrace, kdy vlastně jsme se bavili třeba o zneužívání dětí v uprchlických zařízení a kdy jste mi velmi často poskytli velmi kvalitní a velmi dobře zpracovaná data. Proto i dlouhodobě si myslím, že tento výbor by si měl dát za cíl podporovat vaši agenturu. Já osobně docházím k jednomu momentu a ten příliš nesouvisí s tou misí do Vídně, ale je otázka, jestli opravdu třeba gender by neměl být součástí, eh, součástí eh, vašeho portfolia, neměl by být eh, součástí portfolia agentury FRA. Proč mít malou agenturu, která řeší pouze jakoby dílčí část a nemí to součástí vlastně velké agentury, která na rozdíl od té, od té malé eh, opravdu zvládá metodicky i, i bych řekl obsahově ty zprávy špičkovým způsobem. Eh, mně nenapadá jiný slovo než špičkový, protože zatím jsem nenašel zprávu, kterou bych vám tak říkajíce omlátil o hlavu a řekl, že je třeba, třeba kvalitativně velmi slabá. V této souvislosti chci také ještě zmínit, že eh, kvalita výboru LIBE závisí v jisté části na práci agentur. A eh, my se musíme vzájemně systematicky podporovat. Eh, zpráva z mého pohledu, která byla vypracována kolegyní Kinge, byl, je svým způsobem eh, velmi dobře obsahově pokrývá celou misi. A myslím si, že v těch hlavních eh, částech se naprosto shodneme. Proto jsem rád, že eh, dneska máme i tu možnost zakončit tu naší spolupráci na tomto výboře a vlastně udělat takový, bych řekl, závěr vzpomenutím této mise a pevně věřím, že další Eh, další parlament, který bude zvolen v květnu, bude s vámi tak dobře spolupracovat, jako my jsme měli těch pět let opravdu výbornou možnost. Děkuju. Thank you very much, Thomas. And, um, just open... Děkuji, Tomáši. Ještě někdo, kdo chce vystoupit? Eh, Barbora? Já bych se chtěla také připojit k tomu poděkování Eh, vám, pane Oflerty, A zejména chceme poděkovat vaší agentuře za spolupráci, za velmi aktivní spolupráci, kterou eh, jsme s vámi eh, měli při přípravě také zprávy o implementaci listiny práv. Také se to, ta spolupráce týkala průzkumu o dodržování eh, práv Evropské unie. Myslím, že ta spolupráce byla velmi dobrá a z toho vyplývají mé otázky. Ta zpráva, která byla schválena plenárním zasedáním o implementaci listiny základních práv, vyzývá k systematickému zapojení vaší agentury do legislativní práce v Evropské unii. Pro mě je to zásadní věc, protože jsem byla zpravodajkou pro tuto zprávu. Tedy jde o zapojení i nad rámec toho fora, aby to zapojení bylo systematičtější. A mám následující otázku. co by to přesně eh, mohlo znamenat, jak by to mohlo přesně vypadat, jak byste to zorganizoval, to za, vaše zapojení. V té zprávě je sice tato výzva k zapojení, ale mě by zajímalo, co si o tom myslíte, jakým způsobem by to mohlo probíhat. Zajímal by mě váš názor. jak asi nejlépe zareagovat na tuto žádost. Děkuji, Barbaro. Ještě někdo se hlásí? Jestli ne, tak eh, Michael, prosím. Děkuji. Děkuji členům tohoto výboru za velmi laskavá slova. Já to samozřejmě předám našim kolegům eh, ve Vídni. A děkuji vám, pane Zdechovský, za vaši účast, za vaše poznámky i za vaše otázky. Když eh, chválíte eh, práce naší agentury, tak eh, se vyjadřujete k naší rychlosti a ke kvalitě naší práce. Ano, samozřejmě jde o rychlost, aby to bylo relevantní pro vás a kvalita, to je samozřejmě důležité, abyste se o to mohli opírat a mohu vás ujistit o tom, že na to budeme vždycky dbát. Co se týče genderu, Eh, my se snažíme tu genderovou perspektivu promítnout do naší práce a potom jde o samotný gender jako téma nebo oblast našeho eh, zkoumání. My eh, musíme přihlížet k genderové dimenzi, například v otázkách migrace mužů a ženu nebo diskriminace, zase jiný pohled na diskriminaci žen a mužů. To vždycky bude důležitý úhol pohledu. Co se týče primárního zaměření na gender, my máme, jak víte, sesterskou agenturu, se kterou velmi spolupracujeme. Tak to bylo nastaveno zákonodárci, to je ten systém, který eh, v současné době v Evropské unii máme. A paní Spinelli chci také poděkovat za její milá slova. My jsme eh, rádi připravili zprávu o mm, provádění listiny základních práv. Také jsme k tomu spolu uspořádali událost na Oxfordské univerzitě, kde chceme začít si připomínat to výročí přijetí listiny a to, eh, jak ji vnímají různé skupiny. A teď k vaší konkrétní otázce jak by měla vypadat role naší agentury v legislativní práci Evropské unie. Asi bych měl na začátek říci, že my už jsme docela důležitou roli hráli tím, že vám nabízíme data, máte informace, které vám naše agentura může nabídnout. To je základ naší práce a bude to taky nadále. Jsou to naše průzkumy, jsou to naše kvalitativní průzkumy to eh, jsou všechny věci, kterých budeme pokračovat. A co se týče připomínkování návrhu legislativy, tím jsme Tady jsme asi omezeni, můžeme to dělat pouze eh, v případě vaší konkrétní žádosti, což z povahy věci znamená, že to budou žádosti ad hoc. Eh, naše kapacity reagovat Eh, jednak se musí opírat o naše kompetenci v té oblasti, ale také naše kapacity na to vůbec reagovat. Všechno to jsou věci, které se musí zohlednit, kdyby se eh, měla změnit eh, naše působení v této oblasti. Děkuji vám, Michael. My vás, nebo tu vaši přítomnost u nás na výboru využijeme důkladně, takže přejdeme k dalšímu bodu, což je výměna názoru, kterou se vyžádali koordinátoři o jevu, o antisemitismu. Je to asi jedno z těch témat, které se diskutovalo na tom vašem fóru. A my jsme chtěli, aby to konkrétně bylo. Jeden z bodů ještě před koncem našeho volebního období, takže teď můžeme tuto debatu zahájit. Ještě jednou vám děkuji za to, že nám toto téma uvedete tak eh, abychom měli přehled o této situaci antisemitismus v Evropě. Eh, Velice děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru za to, že téma antisemitismus jste dali eh, na, své, na svého pořadu jednání a také děkuji v tom, že v tom hlavní roli hrál pan Stechovský. Eh, asi vám to nemusím říkat, že v Evropě máme problém s antisemitismem. Je to bohužel program, který jde napříč všemi generacemi a v posledních letech se to zhoršuje. Za před, před pěti lety jsme udělali první takový průzkum, který byl dokladem toho, že se jedná o problém a tento průzkum jsme zopakovali. Výsledky tohoto eh, průzkumu jsme zveřejnili v prosinci loňského roku. Byl to vlastně největší průzkum přímo eh, Eh, lidí, eh, kteří vlastně patří k židovské komunitě, bylo to z 12 členských států, ale nejedná se vlastně pouze o 12 členských států, jedná se o celou Evropskou unii. Co se týče výběru vzorku, tak jsme byli schopni najít eh, příklady ehm, názoru vlastně 96% všech příslušníků židovské komunity v Evropské unii a ty výsledky jsou velice znepokojivé. 85% Židů v tomto eh, výzkumu. To znamená, to jsou lidé, kteří sami se, přihlaž, se hlásí k židovské národnosti, tak 85% říkají, že problémem v jejich životě, nebo hlavním problémem není ani nezaměstnanost nebo přístup, třeba špatný přístup k zdravotní péči, ale že hlavním problémem je antisemitismus. 9% respondentů sdělilo, že se antisemitismus za posledních pět let zhoršil, to znamená od té doby, kdy proběhlo to poslední šetření. 90, pardon, 90% řeklo, že se setkává s antisemitismem na internetu, 73% hovořilo o veřejném prostranství, 71% o médiích a 70% i o světu politiky. Co se týče přímého obtěžování, 28%, to znamená téměř třetina lidí, respondentů řekla, že byla nějakým způsobem eh, zastrašována nebo obtěžována v posledních letech. A pokud někdo nosí nějaké identifikovatelné oblečení, také bylo eh, často eh, takovým um, důvodem těch, toho obtěžování. Také většinou eh, v těchto věcech zjišťujeme, že třeba ženy eh, mají horší eh, zkušenosti než ženy, ale zde to tedy bylo spíše problém mužů. Takže 28% lidí měl, bylo obtěžováno, 40% má strach z toho, že na ně někdo zaútočí. A to nás tedy vede k úplně nejhoršímu číslu. 38% respondentů řeklo, že má takový strach, že přemýšlejí o tom, že by měli emigrovat, že by měli odejít z Evropské unie a že tím důvodem je snaha o bezpečí. 80 lidí řeklo, že vlastně nenahlásilo nějaký případ eh, nějakého incidentu. To znamená, to je pro nás velice varující, protože nám to říká, že vlastně je zde mnoho incidentů, které nebyly nahlášeny a že Eh, jich je mnohem větší počet. 70 respondentů je toho názoru, že jejich stát mm, se nestará dostatečně o jejich bezpečí. A poslední čísla ze statistiky nepochází od nás, ale z, ze šetření Eurobarometru, který zadala Evropská komise, je to číslo z ledna. A to číslo říká, že průměr celé Evropské unie vypadá tak, že 43 lidí eh, všech se domnívá, že antisemitismus eh, není žádný velký problém v Evropě. To znamená, 43% všech evropských občanů to nepokládá za problém, zatímco 85% příslušníků židovské komunity to vidí jako velice výrazný problém. Takže nejprve bychom si měli uvědomit, co všechno již bylo uděláno. Evropský parlament eh, schválil eh, důležité usnesení o boji s antisemitismem. Evropská komise také měla velice cenou iniciativu, sta, jmenovala koordinátora pro otázky boje s antisemitismem. Pak zde máme také skupinu na vysoké úrovni pro boj s, eh, eh, s těmito negativními jevy a také třeba se soustředí na boj s nenávistnými projevy. Také nemohu dostatečně vykla- také pochválit i výzkum, deklarace z prosince 2018, eh, byla to deklarace Rady Evropy, a s tím také souviselo i prohlášení komisařky Jourové před několika týdny. Takže toto jsou všechno takové jakési výchozí body pro naši akci. Chtěl bych rovněž ocenit práci Mezinárodních aliance pro připomínání holokaustu, kterou teď předsedá Lucembursko. Oni eh, vypracovali definici pro antisemitismus a tuto definici také budeme používat i pro svou práci. Čili to, to jsou takové výchozí body pro další práci, takové solidní body. A my teď přecházíme s některýma návrhy. Za prvé, z naší práce vidíme, a Židovská komunita to potvrduje, potvrzuje, že zde nesmí být spí, práce pro židovskou komunitu, ale spíše eh, spo, práce společná s židovskou komunitou. Za druhé, musí zde být nové iniciativy, které, se musí, které chtějí bojovat s antisemitismem a ty musí se zaměřovat na vzdělávání. Je důležité, protože ti poslední přeživší holokaustu pomalu odcházejí a je důležité, aby přecházeli eh, aby, mm, do škol, aby, aby vyprávěli studentům, eh, o holokaustu, ale to tedy za pár let už vlastně zde nebude nikdo, eh, už zde nebudou ti svědkové, takže je důležité mm, přijít s nějakým jiným systémem. Za třetí, je důležité, aby eh, židé se cítili fyzicky bezpečně a všechna, eh, všechny instituce nebo zařízení, která využívají, aby byly bezpečné. Protože teď je to tak, eh, že... Pardon, a Musíme rovněž bojovat lepším způsobem s antisemitismem a to se nám podaří, pokud, Evropská, pardon, pokud členské státy lépe budou eh, prosazovat mm, už platnou legislativu na evropské úrovni, třeba legislativu na ochranu obětí nebo eh, pro boj s těmito negativními jevy. Pane předsedo, já vím, že nemám tolik času, ale chtěl bych říci, že boj s antisemitismem zůstane v samém jádru činnosti naší agentury pro základní práva. Také budeme mít k dispozici nová šetření, budeme zjišťovat údaje i na úrovni členských států. Šetření budeme periodicky opakovat a každý rok budeme aktualizovat údaje, které se týkají antisemitismu v Evropské unii a zároveň budeme mít ale stále na paměti, že kvalita těch údajů není všude stejná. Také budeme podporovat i instituce, jako jste vy, nebo vy, jako je Evropská komise v těchto věcech a také budeme podporovat i Alianci pro boj, eh, pardon, Alianci pro připomínití eh, holokaustu. Děkuji. Nyní pan Zdechovský, paní Spinelli a pan Kosta. Prosím, nejprve pan Zdechovský. Děkuji, Klode. Děkuji Michaeli, za úvodní slovo a za to, že, že dneska jsme měli možnost toto téma tady otevřít a děkuji i koordinátorům eh, napříč stranami, že souhlasili s touto mojí myšlenkou otevřít téma antisemitismu v Evropském parlamentu dříve, než skončíme eh, vlastně eh, tuhle periodu naší legislativní práce. Já si myslím, že to, co tady bylo představeno, ukazuje jeden důležitý fakt, že nenávist vůči Židům se rozmáhá stále více a více. A já jsem měl možnost eh, se setkat s představiteli židovských komunit napříč evropskými státy. A je pravda, že od roku 2015 systematicky v řadě členských států upozorňují na to, že dochází k verbálním, ale co je daleko horšího, častěji k fyzickým útokům na tyto představitele. Byl jsem asi před rokem ve Švédsku, kde eh, mi bylo řečeno, že ta zkušenost eh, vlastně v některých částech především bylo zmiňováno město Malmé, je taková, že rodiče často musí doprovázet svoje děti do školy a ze školy, protože děti bývají napadány. A já se ptám, proč dneska sílí v bohaté a prosperující Evropě antisemitismus. Co se stalo, že řada lidí zapomněla na historii a zapomněla na ty hrůzy koncentráku. Koukněme se na různé diskuze, když se objeví vlastně eh, zprávy o antisemitismu. Koukněme se, kolik lidí tam píše o tom, že je potřeba dokončit to, co Hitler začal. A já si myslím, že je potřeba opravdu tlačit na platformy, aby nikoli cenzurovali, ale aby systematicky se snažili prostě pracovat s těmito, s těmito mm, vzkazy různých extremistů a aby při opakování porušování pravidel pro diskuze byli tyto extremisti od diskuzí um, odstřihnuti. Evropská unie by měla být garantem základních lidských práv a příkladem moderní demokracie, kde každý má zaručené svobody. A proto se ptám, proč se v Izraeli staví nedaleko Tel Avivu nové baráky pro dalších deset tisíc židů, kteří mají přijít z Francie. Proč ve Spojených státech, v New Yorku se neustále zvyšuje uh, komunita židů, kteří přišli ze Švédska nebo z Německa. A já si myslím, že uh, ty opatření, které tady Eh, Mitchell zmínil, jsou velmi potřebná a jsou velmi, velmi nutná, aby byla prováděna, skutečně prováděny členskými státy. Já už jsem tady jednou říkal, že pro mě je naprosto nepřijatelné eh, eh, to, co se dneska v řadě členských států děje. A proto říkám, že je potřeba o té situaci hovořit nahlas, a je potřeba skutečně začít tu situaci řešit. Pokud prohrajeme boj s antisemitismem, pak si myslím, že prohrajeme boj o lidská práva v Evropské unii. Um, Děkuji Tomáši. Nyní Barbara. Děkuji, Claude. Já sdílím eh, ty obavy a tu starost týkající se eh, antisemitismu. A mám jednu otázku týkající se mm, to procenta, eh, procenta židů, kteří chtějí odejít z Evropy. Zajímalo by mě, jestli existují také data o tom, kam by chtěli odejít eh, na odchodu z Evropy. Kdybych eh, já měla dnes odejít z Evropy jako židovka, tak eh, nevím, kam bych šla. A potom se chci eh, zeptat na ty argumenty, které tady někdy zaznívají. A také antisionismus, o kterém se někdy hovoří a který eh, je někdy používán jako zdůvodnění pro antisemitismus, což, jak víte, je velmi nebezpečné a já si myslím, že to Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii, z čehož potom vznikla vaše agentura FRAI, ještě nikdy nepřijala eh, potřebnou definici tohoto jevu, takže by mě Eh, zajímalo, jestli na tom pracujete, nebo možná to bylo eh, přijato někdy v poslední době a já o tom nevím, anebo jestli eh, jste toho názoru, že je lepší se tím nezabývat. Děkuji. Thank you very much, Barbara. Ano, děkuji, Barbara. Takže já se teď ne, ještě se omlouvám, ještě se hlásil o slovo pan Kosta. Eh, děkuji, Klode. Eh, děkujeme také za vaši zprávu. Já jsem velmi rád, eh, že jste řekl, že je pro vás nejdůležitější, co vám leží na srdci, že je to ve středobodu vašeho zájmu, boj proti anti, antisemitismu. A vaše údaje ukázaly, že eh, podle mého názoru je opravdu politování hodné, že eh, po škole 38 eh, mladých Židů přemýšlí o tom, že by opustili Evropskou unii a na druhé straně 50 občanů EU nevnímá tento problém antisemitismu. Je tedy jasné, že je zde potřeba skutečně jednat. Možná Eh, byste mohl pohovořit o důvodech, proč tomu tak je, eh, proč lidé židovské víry eh, se cítí ohroženi a tolik v Evropské unii. Zde došlo k takovému vývoji, že vlády pravicových populistů kteří jsou eh, součástí vlády, tak podporují antisemitismus. Mám na mysli jeden případ eh, v Rakousku, kdy v rakouském eh, rozhlase byl někdo chválen, že je patriotem a přestože to byl eh, vlastně nacista a pro FPE to není žádný problém, oni to podporují. Potom máme Maďarsko, Orbána, eh, který eh, vylepoval antisemistické plakáty a proti Evropské unii. A potom máme Polsko, kde Polsko přišlo se zákonem, kde Eh, polští eh, občané eh, nemohou být obvinováni ze zločinů proti holokaustu. Proto je věc, kde se musíme jasně vymezit a musíme mm, bojovat proti těm, kteří podporují antisemitismus. A potom mám další dotaz. Často se tady odlišuje antisionismus a antisemitismus. A já jsem nabil dojmu, že diskuze o antisionismu je vlastně takovou výmluvou, tak aby se uh, mohlo uh, postupovat antisemisticky. Já musím říci, že eh, co se týče definice eh, Mezinárodní aliance holokaustu, tak že to je definice, které se musíme každopádně držet. Ano, děkuji za tento cený komentář. Já bych Michael tě rád mm, požádal, zase můžeš vyjádřit té otázce extremismu, také třeba k té otázce různých konspiračních teorií. Já vím, že i o tyto věci se zajímá vaše agentura, různý extremistický obsah, násilí motivována extremistickými názory, tato všechno s tím souvisí. A stále častěji je to, jsou tyto činy propojované s antisemickými skupinami. Mm, takže je to tak, že se tyto dva fenomény setkávají. Myslíte si, že je možné definovat nějaké antisemické skupiny, které jsou vlastně ve stejné skupině jako třeba různé extremistické skupiny, které jsou třeba proti migrantům? A teď jsme třeba byli svědky těch, eh, toho činu na Novém Zélandu. Takže jak vypadá vaše analýza? Myslíte si, že se ty jevy propojují, že jsou spojené, nebo že, že se že to je něco odděleného. A pak je samozřejmě také ještě otázka antisemitismu v, eh, na internetu. Děkuji. Asi bude dost těžké odpovědět eh, zvlášť na jednotlivé otázky, protože mnoho věcí se tam překrývá, takže pokud mi dovolíte, já to nějak skombinuji. Abych odpověděl všem, mohu říci, musíme si nejprve uvědomit, jak eh, velkého rozsahu je tento problém a že, to, že se to musí stát prioritou. Musí to být jakási definující otázka pro Evropu. Pokud, proč vlastně existuje Evropská unie, pokud nemůže ochránit svou židovskou komunitu? Pokud Evropská unie nedokáže ochránit židovskou komunitu, tak už to vlastně bude místo, kde já bych nechtěl už žít. Uh, takže je důležité, abychom této otázce přiřadili správný význam. Musím říci, že i v Evropské unii vidím stále více důkazů, že ta otázka získává na významu. Máme zde tu deklaraci rady nebo ten projev paní komisařky Jourové. To jsou pouze dva takové příklady. Otázka co způsobuje antisemitismus. Teď se musíme dostávat od těch širokých obecných otázek k těm specifičtějším. Takže, pane předsedo, není žádný. Eh, nejsou zde žádné pochyby o tom, že ten, ta vlna populismu eh, je propojená i s tou vlnou antisemitismu. A když jsou různé populistické ehm, projevy, jsou na internetu, tak jsou tam často i projevy antisemitismu. Třeba dneska, když jsem přicházel zde do místnosti, tak jsme hovořili s vámi, pane předsedo, o tom šetření, které jste zadali. A říkali jste, že je důležité, abyste byla kategorie nenávistných projevů, ale že tedy je důležité jak nastavit regulaci nenávistných projevů, aby zároveň jste neomezili svobodu projevu. Takže i naše agentura se snaží ze všech sil přemýš, pardon, zaměřit se na tuto snahu. Snažíme se třeba lépe pochopit, jak, jaký má dopad na lidská práva umělá inteligence a myslíme si, že zde musí být určité limity pro využívání inteligentní eh, pardon, eh, umělé inteligence, možná máte pocit, že přeskakuju z jedné věci na druhou, ale říkám, že to s tím velice souvisí, třeba snaha regulovat a omezit eh, nějaké militantní algoritmy. Dále. Potřebujeme skutečně změnit ty školní osnovy a vzdělávání myslím si, že to není tak, že evropští občané za to můžou, že nevidí antisemitismus jako problém, ale spíš by na to měli um, upozorňovat um, um, politikové. Musíme tomu uh, klást větší význam, už z těch důvodů, které jsem přednesl před chvílí. Také si myslím, že se nám nedaří dobře trestat nebo stíhat různé antisemitické projevy. Za prvé, lidé nehlásí různé incidenty, nechtějí to hlásit. Většina lidí, kteří jsou eh, terčem nějakého antisemitského útoku, tak to vlastně se rozhodnou nenahlásit, protože se bojí, že s nimi nebude zacházeno s dostatečným respektem. Takže potřebujeme zde, aby zde bylo řádné vyšetření zločinů z nenávisti a stíhání pachatelů. Takže tady určitě musí dojít k nějakým změnám. Dále. Otázka definice. Paní Spinelli hovořila o tom, že už dlouho se ta definice hledá. Hovořila i o té původní agentuře. Hmm my jsme, pro, pro nás tedy, pokud chcete nějakou definici, tak to je vlastně určitá legislativní práce, protože vlastně vytyčíte parametry. My jsme nikdy nechtěli sami dělat definici, neměli jsme pocit, že je to v našem mandátu. My jsme chtěli pomáhat vám při vaší legislativní práci, zejména při legislativě ohledně lidských práv, ale přímo té definici jsme se nevěnovali. Ještě agentura v té předchozí podobě, jako agentura pro monitorování, se tomu nevěnovala. Nicméně Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu schválila uh, definici, a kterou přijali i další orgány a my velice rádi budeme tuto definici používat a budeme s ní pracovat. Um, ale nech, v našem, přímo v našem mandátu to nebylo, ta příprava té definice. A poslední věc, kterou chci říci, jak to bylo, hovořili jsme o tom, že mnozí mm, z té židovské komunity mm, vyjadřovali eh, přání odejít z Evropské unie a pokud se na to ptala paní Spinelli, tak v těch eh, průzkumech eh, se často objevoval Izrael jako taková země, o které uvažují židé jako o zemi, kam by chtěli odejít. Um, pan předseda se omlouvá za eh, komentář, který učinil, který mm, měl být spíše vtipný. Dobře, takže jsme se teď pokusili eh, zaměřit se na mnoho témat, kterým se věnujeme. A teď se dostaneme k dalšímu bodu a tím jsou takzvané hotspoty v eh, Itálii a v Řecku. Ještě bych chtěla říci, že celá tato oblast práce je velice obtížná a určitě mm, to bude pro vás náročné. Chtěl bych to podtrhnout, ale chci říci, že i pro nás to bude velice důležité pro naše práce a chtěl bych rovněž říci, že i pro tu minulou práci v minulých letech bylo důležité mít pro vás všechny ty podklady a stejně tak teď tedy eh, je pro nás důležitá i vaše, vaše informace ohledně situace v Itálii, v Řecku. Máme zde stanovisko z eh, vaší agentury z únoru 2019, takže na základě něho vás poprosím o tom, abyste nás informovali, jak to aktuálně vypadá v oblasti lidských práv, takzvaných hospotech v Řecku a v Itálii. Děkuji, pane předsedo, děkujeme parlamentu za to, že jste nás požádali o aktuální informace eh, ke stanovisku z roku eh, původně 2016. Eh, týká se to hotspotů v Řecku a v Itálii. Byla to tedy velmi, byl to velmi konkrétní dotaz. My jsme tu zprávu zveřejnili před několika týdny v únoru. Eh, my se díváme na stejný počet eh, hotspotů, tak jako v roce 2016, i když v Itálii došlo k několika změnám, ale celkový počet eh, zůstal nezměněný. V naší analýze jsme se museli zaměřit na důležité změny, ke kterým došlo v Řecku po prohlášení EU e Turecko 2016 co se týče hotspotů a už se nemělo za to, že by to byla eh, nějaká eh, střediska pro ehm, rychlou ehm, pro rychlé postupy, ale spíše eh, pro podávání žádostí o azyl. A v rámci hotspotů ehm, potom se tedy zjistilo, že lidé zůstávali déle v hotspotech takže tady se změnilo, změnila celá koncepce. Potom chci ještě říci, že eh, kromě toho, že lidé zůstávají déle v těch přeplněných hotspotech v Řecku, tak také, že existuje eh, nedostatečný komplexní evropský relokační program. V Itálii se situace rovněž změnila od roku 2016 když se podíváme na aktivity libyců, pokud jde o zadržování migrantů a také pokud jde o operace ve Středozemním moři, tak e, tam e, ten počet se také změnil a e, to znamená, že v Itálii v hotspotech není problém s přeplněním. A potom další věc. V roce 2016 my jsme zjistili, že je 21 osob, kde existují problémy a vidíte, že eh, my jsme eh, vlastně to, tyto oblasti vyznačili takovými semafory, abyste viděli, co se tam změnilo. A ano, došlo k určitému pokroku, není to všechno negativní. Já bych chtěl pohovořit o, o pokrocích. Ve většině případů, tam, kde byl nedostatek eh, přístupu k mezinárodní ochraně, tak to se vyřešilo při registraci eh, žadatelů o azyl na eh, řeckých ostrovech. V roce 2019 jsme nezaznamenali přílišné používání síly při odebírání otisků prstů a co se týče zranitelných osob, tak to se zlepšilo v případě Itálie i Řecka. V Itálii jsme zjistili, že se posílilo úsilí bojovat pro proti eh, převaděčství ve spolupráci s Evropskou komisí a ve spolupráci eh, s vládou a s EASO a s dalšími přinětými agenturami. V Itálii jsme také zaznamenali mnohem eh, zvýšenější povědomí ohledně čendrového násilí a sexuálního obtěžování, co se týče ochrany dětí v případě jednotlivých eh, hotspotů, eh, tak tam se také pracovalo. Potom eh, také otázka poručnictví v případě opatrovnického systému v případě dětí bez doprovodu a v Itálii se e, pracovalo ve většině hotspotů v oblasti opatrovnického systému, e, co se týče dětí bez doprovodu. A musím říct, že když to porovnám ještě se situací e, v roce 2013, tak díky bohu ta situace je mnohem lepší, pokud je o děti, i když samozřejmě máme před sebou ještě dlouhý kus práce. Co se týče readmise a návratu, Frontex do provádí eh, tyto eh, kroky, je mnohem lepší školení a v porovnání s rokem 2016 eh, agentura pro pobřežní a pohraniční stráž provádí také doprovod a národní monitorovací údaje prověřují hotspoty a střediska. A veškeré operace. Takže došlo ke zlepšení, ale samozřejmě eh, jsou eh, velké mezery v oblasti lidských základních práv. A pohovořím o tom nyní. Za prvé v Řecku žadatelé o azyl eh, jsou přes pět měsíců na ostrově a ty podmínky jsou opravdu pod standardem, jsou velmi znepokojící tady v těchto střediscích. Je tam opravdu velká přelidněnost a co se týče poskytování základních služeb, Eh, tak eh, tam jsou velmi pomalé eh, systémy pro zadávání veřejných zákazek. Co se týče přeplnění a humanitárních problémů, na Samosu včera 3000 949 eh, lidí eh, byli eh, ve středisku, kde je prostor pouze pro 638 lidí. Takže přes 3000 osob je v zařízení, kde je kapacita pouze pro 648 osob. Potom další věc. Existuje opravdu velké úsilí informovat žadatele o azyl o postupu o azylu, ale bohužel eh, mnoho těchto žadatelů neví vlastně, jak ten systém funguje. Potom je eh, problém s poskytováním eh, právní pomoci, která by byla financována státem. Třeba v Řecku na Lesbosu byl pouze jeden právník, který byl financován státem a přitom tam je 4 tam je 4931 eh, migrantů a na Kiosu tam je jeden eh, právník a tam je 1369 osob na tomto hotspotu. Co se týče ochrany dětí, eh, Co se týče posuzování věku v Řecku, tak to je velmi komplikované, přístřeší pro děti je nedostatečné je důležité, aby byly oblasti konkrétní pro děti, ale v mnoha případech ty podmínky jsou velmi špatné jak jsem řekl, eh, došlo ke zlepšení ve identifikaci zranitelných osob, ale mezery tam jsou. Třeba v Řecku je nedostatek doktorů, sociálních pracovníků, tlumočníků a psychologů. A to vede k velkému spoždění. A samozřejmě to potom vede, že ty zranitelné osoby eh, příliš dlouho pobývají ve špatných podmínkách. Ty špatné podmínky, já jsem o, to, o tom hovořil a to vede k tomu, že vlastně se mm, ta zranitelnost ještě zvyšuje. Potom bezpečnost E, to je e, s tím velmi úzce spjaté. Dochází k násilným činům v hotspotech v Řecku a v Itálii. E, v Řecku jsou přeplněná centra. Zde vede k riziku, že by se trestné činy násilné a z genderového hlediska a ženy často nebývají odděleny. Většinou hlídky jsou tvořeny muži, i když existuje snaha, aby ty hlídky byly tvořeny ženami. A potom, co je ještě důležitější, jak se zachází s lidmi v hotspotu v rámci konkrétních specifických komunit. My jsme dospěli k závěru, že zapojení komunity je nedostatečné, je to omezené. Existují tam mm, informační mezery mezi hotspoty, mezi místními komunitami. E, neexistuje tam e, dostatečná konzultace místních komunit v kontextu, kdy Eh, ty, eh, ta eh, čísla migrantů jsou pro místní komunitu obrovská. Třeba v Afi na ostrově Samos. Třeba včera místní obyvatelé, to je 8 osob a migrantů je tam 4 tisíce 201. A potom ještě další věc, to jsme řekli opakovaně. Další problém to, že detence se používá eh, jako způsob kontroly, eh, omezování svobody bez přiměřeného způsobu. A toto dále pokračuje a je problematické. My jsme zaznamenali eh, v Řecku, že detence je obzvláště zřejmá, pokud jde o žadatele o azyl, kteří přicházejí ze zemí, kde je nízká míra uznání práva na azyl. My eh, nemáme eh, nějaká důrazná doporučení ve stanovisku, eh, vážený pane předsedo a členové výboru, a to proto, že mm, samozřejmě náš mandát je omezený, abychom tuto situaci mohli vyřešit, ale já bych závěrem chtěl znést čtyři poznámky. Za prvé, Eh, my si myslíme, že eh, otázka eh, hotstopu byla velmi důležitá, protože to bylo vlastně takové jediné okénko, jednotné okénko pro ty osoby, které připlouvají ale skutečnost ukazuje, že zpracování žádostí o azyl v rámci hotspotů ehm, vzbuzuje velké otazníky v oblasti základních eh, práv. Je to tedy velké dilema pro místní pracovníky. Eh, zároveň máme za to, že je potřeba ehm, eh, monitorovat otázku lidských práv. Naše agentura se na to zaměří, ale musíme mít systém, Eh, který by eh, monitoroval otázku základních lidských práv, tak jak to ombudsmanka nedávno doporučila. A potom bych chtěl eh, pohovořit o zapojení místní komunity. Zde se musí vyvinout mnohem větší úsilí, tak aby se místní komunity zapojily do um, diskuze, kde se budou uh, respektovat názory místních a uh, protože hotspoty jsou vlastně v, v jejich městech a v jejich vesnicích. Já jsem velmi rád, že končíme tímto bodem, protože pro mě osobně je to důležité téma. My víme, kolik práce si to vyžaduje ve vaší agentuře, to sledovat v terénu, sbírat důkazy a e, stejně tak jde o velké evropské projekty a tam e, s těmi se musíte seznámit a vy tady e, uplatňujete náš zájem, náš pohled na věc. Já vím, že to je velmi náročné a že na to nemáte moc kapacit, takže my si uvědomujeme, jak eh, velká práce to pro vás je. A také jste to prokázal všechny těmi informacemi, které jste nám teď uvedl. Chci se tedy se k tomu někdo něco chce říci. Barbara. Děkuji za tuto prezentaci. Pokud jsem to správně pochopila, tak eh, po třech letech od té dohody mezi Evropskou unii a Tureckem ten přístup v podobě hotspotů eh, není pozitivní nebo nemá pozitivní dopad. Aspoň eh, to je tedy moje hodnocení z toho, co vy jste říkal. Možná, že tady k určitému pokroku došlo, ale Eh, ty faktory negativní tady podle mě převažují a vrhují stín na ten slabý optimismus, eh, který vyjadřují jiní. A ten důvod, proč si myslím, že ten přístup selhal, přístup v podobě hotspotu, eh, nevím, jestli se na tom zhodneme, ale já si to myslím, když čtu ty nedávné zprávy třeba Lékařů bez hranic o tom, co se děje v těch hotspotech v Řecku. A také, když přihlédnu k tomu, co se teď děje v Itálii, tak eh, mám velmi vážné obavy o fyzické a mentální zdraví migrantů, kteří jsou v podstatě eh, zadržováni na těch ostrovech, protože nemohou odtamtud odjet. Kromě toho eh, je velmi zajímavé sledovat zprávy psychiatrů, kteří eh, se věnují eh, dětem a nezletilým. Vy jste hovořil o tom, že v tom se ta situace trochu zlepšila u těch nezletilých, ale pořád to asi je vážné. Před několika měsíci jsme tady eh, byli svědky několika sebevražd eh, dětí nebo nezletilých na řeckých ostrovech, zejména na Morie. A co se týče hotspotu v Itálii, to, co, mm, čeho si člověk může všimnout v poslední době, Eh, teď už tedy mnoho těch migrantů do Itálie nepřichází, ale těch málo, kteří ještě přicházejí, například migranti, kteří byli na Sea-Watch, na lodi Sea-Watch, tak ti měli problém s tím, jak navázat kontakt s někým, kdo by jim vysvětlil, jakého postupu se mají držet při žádání o azyl. upíral se jim přístup eh, k eh, právním poradcům, protože já si myslím, že to je proti, eh, nebo je to porušení mezinárodního práva. Děkuji, Barbaro. Ještě někdo? Myslím, že to asi ilustruje, jak složitá je ta problematika. Cornelia se hlásí, prosím. Já mám jenom jednu otázku. Všechno už řekla moje kolegyně přede mnou. Myslíte si, že hotspoty nabízejí vhodné ubytovací kapacity pro žadatele o azyl, kteří tam musí eh, přebývat velmi dlouho? Myslíte si, že to je vhodná forma, eh, která vlastně i nutí ty země něco takového tam vytvořit? Michael, chcete na to zareagovat? Děkuji. Nejprve k tomu, na co se ptala, eh, nebo spíše co říkala eh, paní Spinelli. Toto stanovisko je velmi úzce vymezené. Dívá se na provozování těchto devěti zařízení, hotspotu, ale ta situace v oblasti migrace a ty problémy s dodržováním lidských práv to oblasti, to je mnohem širší oblast. Já jsem o tom dnes nehovořil, protože jsem chtěl eh, se podívat zejména na tu situaci v eh, středním středomoří. Tady dochází k velkému počtu úmrtí na moři. Eh, to jsou lidé, kteří se nikdy na evropský břeh nedostanou. A Eh, operace humanitárních lodí a odmítnutí eh, vylodění eh, těchto lodí je zdrojem velkých obav pro nás. Když jsem říkal, že se věci zlepšily, tak jsem tím se omezoval pouze na ty hotspoty. A teď ta otázka vhodnosti těchto hotspotů Chci ještě připomenout, co jsem říkal. Došlo k určitému zlepšení, ale pořád jsou tady velmi závažné eh, závažné eh, argumenty proti, nechce tím nějak zastírat realitu. Co součástí toho je, ty hotspoty fungují způsobem, jakým eh, vlastně nikdy neměly být, protože to měly být střediska, kde se zpracují, přejímají velmi rychle Eh, příchozí a kdyby tam nezůstávali tak dlouho, tak řada z těch humanitárních otázek by nikdy nenastala nebo by eh, byla zvladatelná. Ale to, co se děje teď, zejména v Řecku, je to, že lidé na těchto ostrovech jsou zadržováni 5-6 měsíců, eh, ta zařízení jsou přeplněná a to je velmi problematické a něco se prostě bude muset změnit. <clears throat> Například s ohledem Eh, na podávání nebo řešení té žádosti o azyl, to se bude muset zpracovávat někde jinde a ne tady, ale to je asi maximum, co vám k tomu mohu říci. Eh, mně se líbí, jak se říká, že původně tady ti lidé měli být dva, tři dny. Jste říká, že jich tady asi pět tisíc. A říkáte to naprosto neutrální tváří, protože nikdy eh, asi nikdy nikdo eh, nebyl schopný tvrdit, že se to za dva, tři dny vyřeší. A bylo evidentní, že ty ta prodlení eh, se neustále prodlužují. A já si myslím, že eh, musíme vědět přesně, proč tady k těm prodlením dochází a tak dále to by pro nás bylo užitečné. Já vím, že by to mělo být součástí vaší práce, ale... Každopádně chci poděkovat, takže teď opakuji, co jsem říkal na úvod pro ty kolegy, kteří tady nebyli. Chci vám poděkovat eh, osobně, vašim pracovníkům. Děkuji za to, že s námi máte tak aktivní spolupráci protože to je asi naposledy, kdy vám můžu poděkovat. Eh, nechci, aby někdo věděl, že odcházím, protože jsem Brit. Asi si to ještě nikdo nevšiml. Vy jste IR, vy tady můžete zůstat navždy. Ale já jsem teď v procesu změny své státní příslušnosti, jak asi víte. Ne, ne, přemýšlím ještě nad nabídkami. Ptám se, jestli mi nějaký stát může nabídnout státní příslušnost. Teď aspoň mám pocit, že mě někdo chce. Děkuji. Ale vím, že v Irsku eh, bylo podáno asi 230 žádo, 230 tisíc žádostí o irské občanství, takže se to bude rychle řeš, eh, dlouho řešit. Takže každopádně ještě jednou vám chci poděkovat za vaši práci ve velmi obtížných poznámkách, podmínkách, to si všichni uvědomujeme. A Cecil asi se mnou bude také souhlasit, nevím, jestli mě teď poslouchá, ale my plánujeme na příští týden usnesení. A to také eh, doplňuje tu vaši práci této oblasti, takže to je určitá podsta. Takže vám děkuji. Já bych chtěl poprosit Cornelie, aby předsedala od teďka, protože já mám ještě jinou schůzi. Takže Cornelie bude předsedat eh, zbytku schůze. Tady máme teď konzultativní fórum Frontexu, ale kolegové tady ještě nejsou, takže bude muset na chvilku udělat přestávku. Uděláme si teď 10 minutu, minutovou přestávku. A eh, Cornelie to převezme ode mě, protože já musím jít na jinou schůzi. Don't go too far, just a break for 10 minutes, thank you.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

Honduras.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 Dobře. E, nyní dávám prostor kolegům z jednotlivých frakcí, možná e, zástupci e, zaměstnanců nebo asistenti. Možná je to někde ještě užitečnější, počkáme chviličku.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

So. Okay, I think, uh, I think we can start. Můžeme začít. Náš uh, poslední panel dnes dopoledne kolem doby oběda. Konzultační fórum Frontexu pro základní práva, eh, to je další bod našeho programu. Je to prezentace výroční zprávy pro rok 2018. Tuto zprávu přednese Marta Bajestero, která je předsedkyní konzultačního fóra Frontexu o základních právech a vedoucí styčné kanceláře UNHCR eh, s Frontexem a eh, Ptám se, zali je tady a eh, Štefan Kessler, který je předsedou konzultačního fóra Frontexu o základních právech. Jak víte, my s vámi eh, pracujeme, jsme velmi rádi, že jste přišli mezi nás. Nejdříve začneme s paní eh, Bajestero, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě vždy eh, velkou ctí být zde mezi vámi a moci představit naši práci. Práci, kterou odvádí konzultační fórum během celého roku. Rok 2018 byl další rok, kde došlo ke změnám. Frontex musel eh, odvádět práci, která je pro ně, po něm žádána, přijetí nařízení ETIAS, eh, dosažení dohody se zeměmi západního Balkánu a rychlý eh, pokrok, pokud je o vyjednávání návrhu agentury pro pobřežní a pohraniční stráž 2.0. V roce 2019 eh, eh, to bude stejně tak eh, komplikované. Je to také doba změn pro konzultační fórum a probíhá externí hodnocení naší práce. Závěr tohoto hodnocení doufejme povede k další práci našeho konzultačního fóra Ehm, a cílem je tedy eh, řešit změny, ke kterým dojde v, eh, v tomto roce. Eh, vaše zapojení do vytvoření a kontroly následných kroků bude zcela klíčové během tohoto hodnocení a my vás do tohoto procesu vhodným způsobem zapojíme. A když se vrátím k našemu tématu, naše vlastní zpráva byla distribuována mnoha různými způsoby a já doufám, že jste eh, měli možnost si tuto zprávu přečíst. Ta zpráva mluví sama za sebe, ale jako vždy eh, se eh, těšíme na diskuzi s vámi, abychom mohli zdůraznit hlavní aspekty naší práce během posledního roku. Nejdříve bych chtěla pohovořit o stále vyšším zapojení Frontexu s jednotlivými zeměmi. My jsme se letos soustředili na styčné úředníky Frontexu, kteří jsou vysláni do třetích zemí. Naši členové se zúčastnili mise do západního Balkánu, aby tam přímo v terénu prodiskutovali práci, probíhaly diskuze se styčnými úředníky a potom se jednalo o, tedy o podporu Frontexu, potom byla uspořádána eh, focus eh, group, tak aby se eh, provádělo sledování úlohy styčných úředníků a jejich úlohy při podpoře základních práv. Na základě informací, které jsme dostali od komise, tak jsme pracovali na e, doporučení, které se týká zapojení agentur se třetími zeměmi. Souvisí to se zahájením první operace v západním Balkáně. To doporučení je e, téměř hotové a e, bude to poskytnuto výkonné radě a to brzy. A potom další věc, kterou chci zdůraznit, je otázka osob bez eh, státní příslušnosti. Určitě mnozí z vás eh, víte, že eh, odhadujeme, že 10 milionů osob nemá státní příslušnost. A ta, mm, ty počty se obtížně získávají, protože existují problémy při zjišťování osob bez státní příslušnosti. Ale my jsme si vědomi toho, že mnozí, kteří k nám přicházejí do Evropy, pocházejí ze zemí jako je Sýrie, Irák, Eritrea nebo Afganistán a tam je vysoký počet osob bez státní příslušnosti. V doporučení jsme zdůraznili eh, důležitou šanci pro agenturu, aby eh, řešila a identifikovala otázku osoby státní příslušnosti, na hranicích, ale také prostřednictvím tím, že by se stanovily standardy pro, zlepš- pro lepší zmapování této populace a tím doufáme, že se zvýší ochrana těchto osob, ale zároveň by to umožnilo agentuře, aby lépe splňovala svůj mandát eh, při schromažďování údajů o nelegálních pohybech napříč Evropou ale také co se týče přípravy eh, reakce eh, prostřednictvím podpory, kterou poskytuje členským státům. Třetí aspekt, který bych chtěla zdůraznit, je ochrana dětí a genderová otázka. My jsme v minulosti velmi intenzivně pracovali v této oblasti a v roce 2018 jsme v této práci pokračovali. A důvod, proč jsem o tom chtěla hovořit, je, že jsem chtěla přivítat úsilí Frontexu eh, v tom smyslu, že postupovali podle jednoho z našeho eh, doporučení. Jedná se o údaje podle pohlaví a podle eh, věku, čím se mnohem zlepšila schopnost agentury připravit a zmapovat plány své práce tak, aby se mohlo vyjít vstříc těmto populacím a také lépe zmapovat počet příjezdů a zjistit, kdo se do Evropy dostává a kdo eh, potřebuje naši pomoc. A potom další věc a poslední z mé strany, to je otázka školení. Prostřednictvím fóra jsme nadále prak pracovali na našem mandátu, ale otázka školení je stále více důležitější, protože agentura expanduje, včetně třetích zemí a v oblastech, kde existuje větší riziko, pokud jde o základní práva. V tomto smyslu jsem ráda, že můžeme říct, že máme velmi angažované pracovníky, kteří se snaží splnit eh, požadavky, které jsou na ně kladeny. A také jsme nedávno zahájili a pracujeme na výzkumu a mapovacím procesu s Frontexem, tak abychom lépe pochopili, v čem spočívá současné portfolio a doufejme, že dostaneme podporu a budeme moci lépe řešit Eh, tuto otázku, eh, protože agentura bude dále expandovat. A nyní bych dala slovo kolegovi Štefanovi, aby pokračoval. Duet. Jak eh, vidíte, jsme tady jako sehraný duet. Část řeknu já, část Marta. Já bych chtěl říct jenom několik bodů. My eh, jsme se zabývali touto problematikou <clears throat> pohledu eh, přípravy Frontexu na eh, operace zahrnující více aktérů. <clears throat> Často jsme řešili, jak vyjasnit, kdo má na starosti co. To není jednoduché kolikrát. A proto jsme chtěli jakousi preventivní studii. Pořád na tom doporučení pracujeme. Hlavní výsledek bylo to, že tady jde o ty znalosti a tedy povinnost, aby Frontex proaktivně zajistil, že agentura dostane všechny informace, nemůžou pouze čekat a sedět nečinně, musí proaktivně eh, se Eh, snažit, aby ty informace dostali. Musí tedy komunikovat s různými aktéry, aby přispěli k vytváření těch znalostí. Měnil jsem se o agentuře pro základní práva. Spolupráce mezi Frontextem a touto agenturou je pro nás eh, klíčová. Myslím, že eh, si to vyžaduje nezávislost a kompetentnost této agentury. Děkuji také za podporu vašeho výboru tom, aby eh, tady byl dostatek zaměstnanců eh, kvalifikovaných. Mohl bych ocitovat vaši zprávu o absolutoriu za rok 2017. Tam jste správně poukázali na to, cituji, že přes opakované výzvy parlamentu <coughs> pořád tady není dostatek lidských zdrojů což znamená, že nejsou schopni správně eh, plnit ty úkoly, které jim stanoví nařízení. Došlo k malému nárůstu počtu zaměstnanců. V roce 2018 Je potřeba, aby eh, se monitorovali, monitorovalo dodržování legislativy. Takže eh, se na to musíme více zaměřit. Řešíme problém s tím, že eh, řada z nich jsou na dlouhé nemocenské dovolené. Takže byl eh, ten eh, hlavní eh, vedoucí jmenován pouze dočasně. Takže tady je trochu problém s jeho nezávislostí. A v důsledku toho není zajištěna dostatečná nezávislost. Potom eh, jde o mm, ten mechanismus podávání stížností. My jsme se k tomu vyjádřili. Vítáme tuto iniciativu, myslím, že nový návrh je výrazné zlepšení. Ale Nebylo možné to vyhodnotit před tím zavedením. Pořád ještě si děláme starosti s tou přístupností z eh, tohoto mechanismu pro podávání stížností. A na závěr bych se chtěl zmínit o strategii. Frontex. Poslední verze této strategie z roku 2011. Od té doby se situace dost výrazně změnila, zejména Frontexu. A přes eh, naše výzvy, aby se připravila nová strategie, tak tomu pořád nedošlo. My eh, s tím rádi pomůžeme. Byli bychom rádi, kdyby ta nová strategie odpovídala nebo reflektovala ten nový zlepšený mandát agentury. Děkuji vám za pozornost. Rádi odpovíme na vaše otázky, pokud nějaké budou. Děkuji eh, za vaše připomínky, kritické částečně. Teď dám slovo kolegům. Barbara. Děkuji, Cornelie. Konej tedy, pardon. A děkuji zejména vám dvěma Eh, doktorka Balester, doktor Kessler za váš dokument a také za to, že bojujete za vaš, tyto priority. Já mám dvě otázky na vás. V mé práci jako zpravodajky o situaci s dodržováním listiny základních práv jsem zjistila, že Frontex má mechanismus docela dobře zorganizovaný na stížnosti od narodil od ostatních agentur. Ale přesto všechno je tento interní mechanismus často neefektivní. A já jsem to potvrzení našla i v té vaší zprávě, minimálně s ohledem na zdroje nebo také s ohledem na ten problém nezávislosti toho eh, úředníka, který má na starosti dodržování základních práv, zejména to, co vy uvádíte na stránce 20, v souvislosti s ředitelem a ten, s tím úředníkem, který byl vybrán interně z té exekutivy Frontexu. To je jasný konflikt zájmu. To velmi vážně ohrožuje nezávislost celého mechanismu a proto se chci zeptat, jestli někdo na to vaši zprávu reagoval, jestli výkonný ředitel Frontexu eh, se nějak vyjádřil k tomuto vážnému porušení nezávislosti. A dále by mě zajímalo, jak to vypadá s tím mechanismem pro stížnosti. Myslím, že Stefan Kessler říkal, že je tady velká obava nebo velká výhrada k přístupnosti k tomuto mechanismu, takže bych byla ráda, kdybyste mi řekli, jestli se tedy také k tomu nějak ta exekutiva vyjádřila. A potom se chcete na čím dát tím větší roli kterou bude mít Frontex v evropské migrační politice, vzhledem k tomu, že se ta migrační politika téměř stoprocentně zaměřuje na její externalizaci nebo na externalizaci asilové politiky. A čím dál tím více se to omezuje na nucené návraty. myslím, že eh, je potřeba to nějak reflektovat. Mám pocit, že tady dochází také k určitému splnutí mezi externí politikou Unie, kterou dělá Evropská služba pro nižší činnost, eh, Splývá to tedy s interními politikami. takže to zasahuje do eh, vnitra, do spravedlnosti, to eh, mi dělá eh, starosti a zajímalo by mě, co vy si o tom myslíte. Protože když říkám, že Frontex by se mohl v té politice stát ještě aktivnějším aktérem, tak to také znamená, že ty země mimo EU v našem sousedství přes které eh, probíhají to navracení, eh, navracení těch migrantů, že, že ty by také eh, se k tomu měli vyjádřit. Děkuji, Barbaro. Tam se ještě komise. Jestli komise žádá o slovo, máte nějaké připomínky? Ne. UNHCR? Také ne. Dobře. Tak já mám ještě otázky, ale v Němčině. Frau Balestero, um, Sie... Paní Balestero, vy jste hovořila o občanech bez státní příslušnosti, to je velký problém a hovořila jste o odhadech. Můžete nám prosím říci, kde si myslíte, že bychom měli nejurgentněji jednat, eh, tak abychom eh, situaci mohli trochu zlepšit, tak aby osoby bez eh, státní příslušnosti byly v lepší situaci. A taky jste hovořila o společných standardech, tak jakým směrem by se to mělo ubírat, pokud jde o osoby bez státní příslušnosti? A vy jste hovořila o otázke, otázkách pohlaví a ochraně dětí. To považuji za velmi důležité. Důležitým eh, tématem jsou těhotné ženy. A já bych chtěla vidět, zali se také soustředíte na ženy, které jsou ve specifické eh, situaci. A potom otázka eh, školení kde vidíte ty největší eh, potřeby a potom eh, já se připoji k dotazům, které položila Barbara eh, na pana Kesslera. Můžu vám dát slovo a, a můžete odpovědět nejdřív pan Kessler. The answers in... Dobře, děkuji. No, můžeme nejprve, odpovíme nejprve, takže já tedy začnu a pak kolegyně odpoví. Já odpovím otázku paní Barbary Spinelli. My jsme vedli diskuse s výkonným ředitelstvím a i také s vedením ohledně nezávislosti v souvislosti s jmenováním osob do kabinetu, ale bohužel ta reakce zatím je taková, že oni v tom žádný problém nevidí. To mě zase tak úplně nepřekvapilo. A jejich argument zněl tak, že ta, ten proces je vnitřní a že tam navíc ani není žádný eh, konflikt zájmu vůbec, tedy eh, teď nesuďte mě jako toho, kdo vám tu zprávu předává, říkám to tak, jak to bylo řečeno. Co se týče toho mechanismu pro podávání stížností, tak eh, mohu říci, že zatím probíhá, nebo v současné dosti probíhá revize toho mechanismu. Myslím si, že to vypadá, že by ty změny měly být k lepšímu. Nicméně jsou zde stále otázky přístupu k tomu mechanismu. Například mi řekl jeden německý pohraniční policista, že je tam takový, že, že ta procedura je velice dlouhá, že tam je dlouhý formulář, který musí někdo Eh, vyplnit, pokud chce podat stížnost. A já jsem říkala, a mm, zda, zda on třeba sám eh, říká svým kolegům, že mohou stížnost podat, eh, zda o tom vlastně vůbec vědí, nebo zda pouze čeká, až někdo tu stížnost podá. No a pak další věc, o které jste hovořila, to si myslím, že už jste vlastně zodpověděla sama. Máme zde to nové nařízení, které se týká eh, Evropské pohraniční a hraniční stráže. Dochází tam k prodloužení mandátu. A také už zde není možnost, eh, pardon, je zde také rozšířená možnost spolupráce se třetími zeměmi. Pokud jsem to dobře pochopil, pochopil, tak zpravodajka dnes odpoledne bude informovat váš výbor právě o e, této legislativě, bude říkat, jak probíhá to první jednání s radou. Takže možná e, ta vaše otázka by byla e, vhodnější, kdybyste ji položili odpoledne paní zpravodajce, protože my vlastně se k tomu nemůžeme vyjádřit a navíc to ani není v našem mandátu já, pokud byste se zeptali mě osobně, tak bych mohl velice dlouze hovořit, ale rozhodně se k tomu nemohu eh, vyjádřit teď eh, oficiálně jako člen tohoto konzultativního fóra. Děkuji vám. Já se teď vyjádřím k těm zbývajícím otázkám. Zejména jste se ptali na občany bez státní příslušnosti eh, diskusích, které probíhaly celé roky, jsme si také uvědomili, že je zde nedostatek povědomí, nedostatek eh, informovanosti o tom, že jsou zde lidé bez státní příslušnosti. Myslím si, že Frontex má velice dobrou pozici právě pro uh, zlepšení informovanosti. Je důležité, aby lidé bez státní příslušnosti byli Eh, vytipování jako určitá skupina, která tedy, eh, kde tedy se může řešit tento problém. Eh, my jsme se dříve zaměřovali na mandát této agentury a když jsme hovořili o mnoha rolích, které ta agentura může hrát, tak si myslím, že by tam mělo být i rolí to, aby mapovala situaci o informovanosti, o situaci občanů bez státní příslušnosti, abyste vlastně bylo nějaké školení, aby eh, ti aby bylo jasné, eh, k jaké situaci to vede, eh, jak dochází k přechodu třeba té státní příslušnosti na děti, také to souvisí i s tou druhou věcí. Je důležité vyřešit situaci dětí, které byly narozeny a kde vlastně ty děti nemohou získat státní příslušnost rodičů, takže je důležité rychle reagovat, pardon, rychle identifikovat tento problém a pak eh, použít eh, vhodný postup. Eh, ten postup už pak mají provádět příslušné orgány. To znamená, jak, jaký je statut té osoby, která je identifikována, co by osoba bez státní příslušnosti, jaký postup použít, komu toho člověka doporučit nebo kam ho odeslat. Frontex by měl zamezit eh, to, aby tito lidé byli v příliš dlouzích, eh, byli příliš dlouho v nějaké detenci. To znamená, pokud nějaký člověk eh, dorazí do Evropy a Eh, dojde k tomu, že bez státní příležitosti, tak by mělo provést, proběhnout nějaké eh, šetření a Frontex by měl asistovat v celém tom eh, řetězci, protože někdy teprve při té navratové operaci se dojde k tomu, že ten člověk nemůže být navrácen do země, protože ta země říká, že není jejím státním příslušníkem. Takže je důležité, abyste bylo takové mapování o informovanosti o e, tomto problému občanů bez státní příslušnosti. Už zde jsou určité e, věci, určitá doporučení, samozřejmě ještě možné vykonat více, ale máme zde doporučení, která se týkají přímo práce této agentury. Dále otázka e, mužů a žen, otázka dětí, otázka genderu. Také se díváme na to, jak vypadá mandát Frontextu. Jak už říkal kolega, eh, mohli bychom velice dlouze hovořit eh, osobně, I máme zde zástupce UNHCR a tak dále. Ehm, ta, tak, takový důležitý bod je hranice, jsou hranice hraniční přechody, tam vlastně dochází k tomu, že ten člověk se dostává do kontaktu, takže je důležité, aby ty osoby tam měly veškeré informace, aby byly schopny identifikovat eh, zranitelné osoby, osoby ve zranitelné situaci, kam patří i těhotné ženy. Také eh, pracujeme na Frontextu i na otázce lidských práv. Je zde pra, pracovník pro lidská práva. Je důležité identifikovat nějakou osobu, pokud je to třeba, pokud tou osobou je třeba žena, eh, nebo je těhotná, nebo je, je v nějaké zranitelné situaci, tak tato osoba musí být identifikována a musí se jí věnovat nějaký ten um, příslušný um, pracovník. Takže, ale myslím si, že ta situace je možné zlepšit. Ještě tam byla otázka na další vzdělávání a školení, říká pan Keser. ještě chcete dodat něco, říká paní předsedající. Já mám pocit, že tam ještě byla jedna otázka, ale nepamatuji si. Vy, paní předsedající, jste měla ještě nějakou otázku? Ano, já jsem se ptala, jaké podle vás jsou největší nedostatky ve vzdělávání nebo ve školení těch pracovníků. No, já si myslím, že jeden z takových hlavních problémů je to, aby tam byla kontinuita. Protože my to vidíme takže agentura provádí školení svých pracovníků, pohraničních strážníků, ale pak tam není žádná kontinuita. Není tam zaručeno, že každý člen pohraniční stráže dostane to nějaké školení. Občas tam jsou trošku problémy jazykové. Třeba ne všichni členové toho týmu mluví anglicky, takže někdy je problémem i ta komunikace, jazyková bariéra. A kolegyně mě ještě doplní. Ano, je, my určitě zkoumáme, jak by bylo možné zlepšit situaci školení a vzdělávání těch všech pracovníků. Agentura musí mít určité silné mechanismy, které zaručí, že každý pracovník, který bude pracovat v terénu, ať už to bude v členském státu nebo ve třetí zemi, bude mít dostatečné eh, řádné školení, aby věděl, jak jednat s těmi osobami, a aby ten člověk byl informován o dodržování lidských práv, aby tam byl informován třeba o té otázce občanů bez státní příslušnosti, o různých pojistkách, které se týkají dětí. Také teď začíná ten proces mapování a díky němu získáme lepší informace o tom, jak vypadá ta situace a určitě vás o tom budeme informovat příští rok. Děkuji, já si myslím, že jste nám dali mnoho doporučení a nespíváme než doufat, že mm, je bude někdo následovat, že budou mít pokračování. Když eh, to tak slyším, tak slyším, vidím, že musíme pokračovat. Děkuji za to, že jste přišli na naše jednání. Vaš příspěvek byl velmi <laughs> užitečný a určitě se budeme těšit na spolupráci s vámi i v dalších letech. Děkuji také za vaši brožurku. Děkuji i všem ostatním, kteří se zúčastnili dnešního jednání a přeji vám um, hezkou obědovou pauzu. Yeah.